Please, good morning to you all. Um, Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte na tomto slyšení eh, věnovaném eh, analýze možností snížení emisí skleníkových plynů víc než 20 a vyhodnocení rizika uniku uhlíku. Víte, že toto slyšení máme rozděleno do tří panelů, plus eh, nejprve proběhne úvod ode mne a kolegy Rodeho, který je stínovým zpravodajem ke zprávě k tomuto zelení komise o analýze možností zvýšit redukci na více než 20 Dále eh, si vyslechneme pana Eghuta, který, který je eh, zpravodajem k analýze těchto možností tedy tatáž zpráva. A dále se vyslechneme, si vyslechneme paní Marie Donnelly z DG pro energetiku z komise, která zatím ještě nedorazila, ale doufám, že ji brzy uvidíme, nebo alespoň někdo jiný z komise, někoho jiného z komise. Na úvod eh, bych vám všem jen ráda připomněla, že dnes eh, zbývá 9 měsíců do příští konference o klimatu a EU eh, e si již připravuje své věnovací stanovisko pro Durban. EU e přijala svůj jednostranný závazek v březnu 2007 snížit eh, emise skleníkových plynů, jak si jistě vzpomenete, o 20 ale od té doby se leco změnilo. Nemluvě o nejnovějším vývoji v Japonsku, to je jiná věc. A myslím si, že bychom se měli přidržet tématu dnešního slyšení a nezabíhat, eh, nepodlehnout pokušení vyjadřovat se k situaci v Japonsku a k těm nejnovějším zprávám. Takže měli bychom se skutečně zaměřit na naše téma. Budeme, musíme se také připomenout, že i eh, světový, další světoví lídři přislíbili přislíbili snížení emisí, eh, tak aby se omezilo zvýšení světové teploty o 2 eh, Nízkouhlíkové technologie stále více začínají být otázkou konkurenceschopnosti, o tom není pochyb. A je otázkou, zda tento vývoj si nežádá další jednostranný krok ze strany EU. To je tedy otázka. Eh, Rada z března 2007 souhlasila s tím, že bychom měli přestoupit na cíl 30 pokud ostatní regiony eh, přijmou podobné kroky. Na tomto základě tedy dnes eh, budeme jednat o možnostech eh, zvýšit redukci na 20 s tím, že zde máme tedy zprávu pana Eghuta a k tomu také stanovisko z výboru ITRE. Paní Jordana Cizel se velice omlouvá, že nemůže dorazit. Je třeba si tedy vyjasnit, zda e, jsou splněny příslušné podmínky a jaký e, nástroj potenciálně by měl být využit pro zvýšení redukce na 20 e, Kromě posledního stanoviska přátého komisí, což je tedy ta nízkouhlíková cestovní mapa do, pro období do roku 2050, to je věc, kterou nedávno komise zveřejnila. Dále zde máme plán pro, akční plán pro energetickou činnost. Ten eh, představil eh, pan komisař Ettinger a z obojí vyplývá závěr, že energetická účinnost bude klíčem pro dosažení aktuálně stanovených cílů v Evropě a také případně pro překročení těchto cílů. Proto jsme přizvali zástupce komise, aby se zúčastnili našeho slyšení a představili zde nejnovější návrhy komise v této oblasti. Ráda bych jenom zmínila, eh, protože Romana eh, Jordán tady nemůže dorazit, jak jsem říkala, ráda bych stručně zmínila eh, některá, některé body, které ona začlenila do svého stanoviska, který výbor ITRE poskytuje výbor ENVY. Především paní Jordan vítá zaměření na dlouhodobé hledisko, spíše než na pouze cíle pro, do roku 2020. Dále paní Jordan zdůraznila, že další snižování emisí nad stanovený na dohodnutý evropský cíl, to je by mělo být dosahováno především správnými pobítkami, spíše než um, dalšími odrazujícími opatřeními. Dále v souvislosti s dalším výsledným finančním rámcem je třeba nastavit uh, správné priority a více prostředků nasměrovat do výzkumu a inovací, tak abychom vytvořili pobytky pro využívání eh, evropských prostředků právě na opatření v oblasti energetické účinnosti, například eh, rekonstrukce budov a podobně. Tolik tedy ode mne eh, stručně ke stanovisku ITRE k této zprávě. A nyní bez dalších odkladů předám slovo kolegovi Matiasi Grotemu. Pane předsedo, já bych vás, eh, vám chtěl popřát nejdříve dobré ráno. Dnes na pořadu jednání máme důležité téma a totiž, jak se Evropská unie zachová v příštích letech v oblasti klimatické politiky. V roce 2008 jsme přijali obsáhlé rozhodnutí, byl to klimatický a energetický balíček a ten i nadále platí. 20% snížení CO2, na tom jsme se rozhodli pokud eh, další velké hospodářské bloky nás podpoří, tak půjde Evropská unie až na 30%, co se týče redukce emisí CO2. Bohužel v rámci klimatických konferencí v Kodani, ale také v Cancúnu jsme eh, museli konstatovat, že z mezinárodního hlediska eh, se k nám nikdo nepřibližuje k našemu balíčku, pak ovšem došlo k finanční hospodářské krizi a nebo mezi tím a tím trpěla tedy zejména ekonomika a samozřejmě tím i průmysl. Nyní se to postupně normalizuje, ale nemám pocit, že to oživení je již dostatečné. Minulý týden eh, nás eh, zasáhla nová zpráva. V Japonsku došlo ke třema katastrofám a musím říct, já bych toto v Evropě zažít nechtěl, takovou tu řetězovou reakci. A myslím si, že události v Japonsku budou mít daleko sáhlý dopad na budoucí debatu v Evropské unii. Včera jsme, a předevčírem jsme si mohli v různých výborech vyslechnout pana komisaře. On i hned zareagoval, musím říct, velice dobře, rychle. A nyní se analyzuje, jakým způsobem se zachováme v příštích měsících a letech v této oblasti. Dnes na dnešním slyšení je důležité podívat se na to, jaký efekt má takzvaný únik uhlíku, tedy přenášení průmyslu do jiných třetích zemí. Evropské průmyslové odvětví se nachází v mezinárodní konkurenci v dalšími průmyslovými odvětvími a pokud Evropa jednostranně zostří předpisy v oblasti ochrany klimatu, tak je důležité podívat se na to, jaký dopad to bude mít na konkurenceschopnost evropského průmyslu a jaký dopad bude mít eh, tedy prohloubení legislativy v oblasti ochrany klimatu a jaký dopad to bude mít na ostatní aktéry, celosvětové aktéry v této oblasti, jaký signál jim tím vyšleme v jakých oblastech může Evropa pokročit vpřed, aniž by ohrozila svou konkurenceschopnost. Je smysluplné, abychom si navýšili cíle v oblasti obnovitelných energií, například na, až na 40 v oblasti výroby proudu. Technicky je to proveditelné, ale jaké dopady to bude mít na celkovou ekonomiku? A rovněž je důležité zohlednit i ekologickou komponentu. Jaký dopad to bude mít, pokud Evropa jednostranně přijme kroky v této oblasti a jaké ekologické dopady to bude mít? Bude, mít to, bude to mít vůbec nějaký dopad? Jak velký efekt to bude mít? Tím se budeme muset zabývat, těmito otázkami. A v červnu pan kolega Eichhout nám ještě představí časový harmonogram pravděpodobně v červnu přijme parlament zprávu z vlastní iniciativy. Já jsem to říkala již zítra na výboru ENVY. My samozřejmě můžeme přijmout takovou tu zprávu jako určitý krok v rámci našeho boje. Ale pokud zaujmeme takovéto bojové postavení, tak si myslím, že ta zpráva eh, nebude brána až tak vážně ze strany dalších dvou eh, institucí. Já si myslím, že parlament je povinen, aby zohlednil obě stránky, ekologickou stránku, ale také stránku hospodářskou, stránku konkurenceschopnosti. A je třeba, by se parlamentu podařilo to nějakým způsobem sladit. A za tímto účelem to musí dobře zanalizovat. Já chci říct, a tím se obrací na kolega Roberta eh, Goebbelse, tehdy, když šlo o klimatický balíček, tak jsme to přijali v prvním čtení a vlastně parlament eh, tím se vzdal svých vlastních práv, protože to muselo jít rychle a ono to mm, udělalo značně špatný dojem na mnoho kolegů. Proto nyní bychom si měli ten čas vyhradit na opravdu podrobnou analýzu, protože my jsme potom ti, kteří v rámci volebního boje musíme takováto rozhodnutí obhajovat. A není možné, aby potom mm, jedni poslanci říkali, my za to nemůžeme, to přijala jakási druhá politická většina v našem parlamentu a naopak. Proto je důležité si vyhradit dostatek času na podrobnou pečlivou analýzu a Jedním ze stavebních kamenů eh, takovýchto našich analytických úvah je právě dnešní slyšení. Já se těším na diskuzi a v tomto smyslu nám dnes přeji zajímavý a velice zajímavé a velmi informativní dopoledne. Děkuji vám, děkuji také za váš úvod. Já jsem tady zpravodajem ve výboru Envy pro životní prostředí. Po slyšení, které proběhlo v našem výboru, eh, společně jsme to uspořádali s, Uranou, s Romanou Jordan a nyní také organizace tohoto slyšení ve výboru ITRE, ve vašem výboru, ukazuje, že eh, otázka vystupňování našich ambicí v oblasti snižování emisí klimatických změn je více než jen záležitost ekologická, jak to zmiňoval Matias, je to zároveň otázka průmyslu stále větší měrou. A pro mne e, zpravodaje ve výboru pro životní prostředí je proto nesmírně důležité mít takto nastavenou spolupráci s vaším výborem pro průmysl a dopracovat se e, zprávy, kde budou zohledněny jak argumenty e, průmyslové, tak ekologické v této souvislosti. Já jsem již vypracoval první návrh této zprávy z vlastního podnětu, Eh, spolu eh, s Romanou Jordan z výboru pro průmysl jsme se, rozhodli na, eh, jsme se dohodli na struktuře zprávě a jsou jasné důvody pro pro vystupňování našeho úsilí v oblasti snižování mezi skleníkových plynů, které uvádíme ve své zprávě. Komise již v loňském květnu přišla se sdělením v roce 2010 tedy a jasně e, tam řekla, že pokud chceme mít e, na, zvolit nákladové efektivní cestu a pokud zohledníme dlouhodobé cíle, tak 20% pro 2020 nestačí. Já ve své zprávě jsem toto uh, promítl do uh, stanoviska, že bychom měli jednostranně přijmout závazek snížení emisí skleníkových plynů o 30 s tím, že hlavním, hla, mezi hlavní argumenty uh, proto um, jsou na vědeckém základě v oblasti klimatologie jasné, že pokud chceme splnit cíl Maximálně zvýšení o 2, o 2 stupně Celsia, pokud eh, jako EU chceme dostat se z odpovědnosti, tak 30% je pouze prvním krokem. A také cestovní mapa komise, která byla zveřejněna začátkem března, eh, opakuje tuto věc, že totiž pokud chceme zvolit nákladově efektivní cestu do roku 2050, pak musíme vystupňovat své úsilí nad cíl 20 A co je mnohem důležitější pro váš výbor než pouze klimatologické argumenty. Eh, jsou argumenty týkající se průmyslu, hospodářství a energetiky. A myslím si, že jedním z hlavních eh, je to, z hlediska našeho hospodářství, eh, zvýšit ten cíl z 20 na 30 by představovalo 40, úsporu 40 miliard eur na dovozech ropy. A to bylo propočteno Eh, při ceně ropy 88 dolarů za barel. Víme, že dnes je to vysoce nad stovkou a eh, očekává se, že ceny ropy zůstanou na této úrovni. Takže čím vyšší cena ropy, tím větší přínos pro hospodářství eh, přinese snížení našich dovozů ropy tím, že vystupňujeme se úsilí v oblasti klimatických změn. A samozřejmě a tím se zde právě dnes budeme eh, zabývat. Je tady celá řada otázek. Je zde sektor ETS, sektor mimo ETS. V sektoru ETS budou klíčovou roli sehrávat eh, inovace a proto jsem velice rád, že na, tom, na tomto slyšení máme samostatný panel, samostatný blok věnovaný inovacím, výzkumu a vývoji protože víme, že e, potřebujeme e, ocenit uhlík, potřebujeme nějakou cenu uhlíku, tak aby trhy zareagovaly na nízkouhlíkové technologie, ale zároveň, pokud nebudeme investovat e, do těchto technologií, a pokud nezajistíme, že se sníží ceny díky novým technologiím, které přinesou menší emise CO2, pak naše politika nebude vyvážena. Proto výzkum a vývoj budou sehrávat klíčovou roli. K dalšímu tématu, energetická účinnost opět, když si přečtete cestování mapu komise, tam je zcela jasně uvedeno, že pokud dosáhneme 20% cíle v oblasti energetické účinnosti do roku 2020, tak již dosáhneme 25% eh, snížení emisí GHG v roce 2020, čili už budeme nad cílem 20%. Pokud, snížíme, pokud dosáhneme ostatních cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti, už to budeme mít dosaženo. Ovšem, ta velká otázka zní, jak to zrealizovat. My v parlamentu širokou většinou jsme požádali o závazné cíle. Vedl v tom Ben Benson ve své zprávě, který, ve, své, který tam jasně uvedl, že potřebujeme závazné eh, cíle pro energetickou účinnost. Ovšem, když se přečteme plán eh, energetické účinnosti vypracovaný komisí, tak zatím vlastně závazná opatření neexistují. A to si myslím, že je jedna z klíčových otázek, které bychom tu dnes měli projednávat, proto jsem rád, že i energetická účinnost je jedním z hlavních témat je třeba se zabývat tím, jak eh, realizovat eh, přínosy a potenciál eh, energetických úspor. Co tedy musím učinit pro to, abychom ještě posílili stanovisko komise, protože energetická účinnost skutečně je klíčová záležitost. A tím už bych uzavřel. Určitě souhlasím s Matiasem, když říká, že my nakonec se nepřeme, aby vznikla nějaká bitva mezi těmi, kdo zastávají mm, cíl 50% a těmi, kdo jsou proti. Ale musíme jasně říci, pokud jasně řekneme tedy, že energetická účinnost je zásadní, že chceme dosáhnout těch dvou cílů, tak musíme tomu přizpůsobit některé další cíle stanovené například pro sektor mimo ETS. Když si vezmeme ty cíle stanovené pro jednotlivé členské státy, že pokud nedojde k tomu přizpůsobení, tak potom eh, výsledky v energetické účinnosti Eh, budou znamenat, že tyto země nám budou stále více obchodovat s povolenkami, než abychom skutečně dosáhli snížení emisí. Takže ano, energetická účinnost je klíčová a jak to dosáhnout, ale zároveň se musíme bavit o tom, jak přizpůsobit naše politiku eh, tak, abychom toto vše umožnili. A eh, to je také klíčový aspekt, kterému se musíme věnovat. Komise k tomu není příliš ochotná, je k tomu přímo neochotná, ale myslím si, že my, jakožto parlament, můžeme požadovat po komisi, aby, aby vypracovala návrhy k vystupňování snah v oblasti klimatických změn, Energetická účinnost, to musí také napojeno potom na eh, samozřejmě finanční výhledy, protože eh, energetická účinnost eh, se může týkat třeba více středoevropských zemí a potom to musíme propojit také na finanční výhledy a diskusy o nich, která nyní také běží v Bruselu to tady musí být propojeno a u ETS také musíme více zohlednit energetickou účinnost a zároveň musíme mít jistotu, že cena uhlíku je stanovená správně, tak aby nové technologie, které vyústí v tu novou ekonomiku, kterou si přejeme ehm, zrealizovat v Evropě, eh, že proto budou stanovit správné pobídky. Já se velice těším na tuto diskusi, na naše experty, protože eh, dnes eh, ehm, na základě toho, co uslyšíme od našich odborníků, ještě upravíme naši zprávu, potom s Matyasem, s Romanou Jordan, Ehm, v NV budeme mít zprávu, která doufám projde valnou většinou a také to bude znamenat ehm, jasný signál do budoucna, který by měl vyústit ehm, v klimatické cíle a v nové cíle pro novou průmyslovou revoluci. Děkuji. Děkuji vám za toto velice jasné vysvětlení celého tématu zprávy a nasměrování eh, diskuze. Očekáváme, že tady dojde k velice komplexnímu slyšení. Máme zde několik různých panelů, ve kterých se budeme zabývat jednotlivými aspekty, které zde byly zmíněny. A nyní si vyslechneme zástupce eh, komise, paní Donal. Děkuji vám mnohokrát, děkuji také za pozvání na dnešní diskuzi. Pokud mohu, jenom bych eh, vám chtěla dát nejdříve určité eh, informace o energetickém plánu komise z minulého týdne. Byl přijat společně společně s nízkouhlíkovou ekonomikou od roku 2050, protože spolu obě dvě tyto věci úzce souvisí. Samozřejmě eh, jedná se o to, abychom roku 2020 dosáhli našeho, či, našeho cíle eh, snížení 20 emisí roku 2020, další do roku 2050 a chceme do roku 2020 o 20 snížit uhlíkové emise. Pokud dosáhneme našich ambicí v oblasti energetické účinnosti, tak to způsobí 25% eh, snížení eh, emisí skleníkových plynů CO2. Když hovoříme o energetice a různých eh, zdrojích a souvisejících tématech, v tomto kontextu souhlasím s předřečníkem, že nejbezpečnější a nejlevnější energií je ta, kterou nikdy nepoužijeme. A to je také zásadní část filozofie pro energetickou účinnost. Na, naším eh, největším přispěvatelem k našim cílům i ekonomickým cílům je právě toto šetření. Průmysl musí být eh, účinný, efektivní, konkurenceschopný, aby spotřebitelé také, eh, když budou mít tedy energeticky účinné eh, spotřebiče, budou také z toho získávat na to v jejich prospěch. Energetický plán byl tedy přijat, ten, nebo plán energetické účinnosti byl přijat minulý týden, zaměřili se na cíl roku 2020, ale neměli bychom se omezovat jen na rok 2020. Mnoho z iniciativ, které jsme identifikovali, nás jen nastaví na cestu až do roku 2050. Tato cesta se bude skládat z různých eh, postupných kroků, nicméně třeba nastavit ten správný směr. Staví to na, z akčního plánu pro energetickou účinnost z roku 2006 a na dalších legislativních aktech, například směrnice o službách, a směrnice o budovách, eh, která je z minulého roku. Nicméně dostáváme se i ještě o kus dál, než jsme byli dřív a proto vás si upozornit na několik věcí z tohoto plánu, o kterém hovořím. Ráda bych hned řekla, že tu nemáme žádné závazné cíle 20% co ženské státy. Nicméně máme takový dvoustranný eh, postoj, eh, přístup za prvé jedná se o proces EU 2020. Eh, poskytujeme možnost členským státům, aby nám poskytovali své národní eh, programy eh, reformy. To bude v Dubnu tohoto roku a jako součástí tohoto programu mají členské státy také poukázat na své národní cíle, kterými chtějí dosáhnout těch pěti cílů Evropy 2020. A tam jsou samozřejmě klimatické cíle, energetické cíle, Eh, obnovitelné zdroje, snižování emisí CO2 a další opatření. A konkrétně se tedy mají zaměřovat na cíl 20 v energetické účinnosti. Eh, hodně se hovořilo o tom, co je to za cíle, co to vlastně znamená. Hovoříme o primární energii, hovoříme o snižování 368, eh, o ekvivalentu 368 milionů tun ropy. A nyní hovořím o indikativních cílech pro členské státy komise se vyjadřila v tom smyslu, že v roce 2013 zjistíme, jakého jsme dosáhli pokroku a budeme případně eh, pokračovat dál prostřednictvím závazných cílů. Prozatím tedy závazné cíle nemáme, protože šlo o to, abychom se rozhodli, zda budou tedy eh, právně závazná opatření či právně závazné cíle nyní. A Eh, my teď hovoříme o eh, právně závazných opatřeních. To jsou opatření, eh, která budou přednesena v legislativních návrzích, která chceme přednést v následujících měsících. Tato opatření budou zavádět cíle pro veřejný sektor. Identifikovali jsme například potřebu 3% renovace veřejných budov identifikuje se další cíl, jako jsou klíčové prvky eh, pro pravidla veřejných zakázek a jejich realizace, protože eh, veřejný sektor představuje velkou část ekonomiky v členských státech. Je zapotřebí, abychom jako klíčové kritérium v poskytování veřejných zakázek eh, považovali také energetickou účinnost, a také ve službách a také ve všem ostatním. Druhou oblastí závazných opatření jsou eh, povinnosti eh, šetrnosti, úspornosti u eh, zařízení a to proto, že jsme zjistili na základě zkušenosti z pěti členských států, že tento mechanismus skutečně funguje. Vidíme, že regulovaný trh přináší výsledky, ale ještě důležitější je to, že energetická úspornost a účinnost je důležitá pro každého, zejména pro spotřebitele, pro lidi, kteří eh, žijí v bytech, v domech, používají zařízení, eh, jsou v kancelářích. Ale protože se jedná o tak rozmanitou eh, cílovou skupinu lidí, proto je tak důležité, že, že se zaměřujeme také na dodavatele, protože ty mají kontakt se všemi těmi koncovými spotřebiteli. Takže nejdříve jsme viděli, že tento systém je skutečně funkční a že nám umožňuje, abychom eh, takto oslovili tak rozmanitou cílovou skupinu spotřebitelů. A prostřednictvím tohoto chceme dosáhnout tedy společných požadavků a standardů. Hovořilo se o ETS, ETC eh, e a o emisích. Eh, ano, máme směrnici o emisích Součástí je také požadavek používání nejlepších technologií, nejkvalitnějších technologií. Ehm, neprosazuje se snadno a realizace těchto opatření u všech, eh, u všech ehm, zařízení, která vyrábí eh, energii, by měla být eh, používána, měla by být závazná, bylo by také zapotřebí využívat tu novou technologii, eh, takže se bude tedy obnovovat technologie, která je v současné době používána. Jednou eh, za pět let zhruba musí docházet k určité obnově. A pak je tady věc, která není úplně dobře eh, chápana, a to, že na mnoha místech tento požadavek nejvhodnějších technologií může být postaven stranou tam, kde se jedná o odvětví ETS a já vím, že to může znát jako takové mm, dvojí nařízení, ale je třeba to chápat tak, že e, se tyto, tato opatření navzájem posilují. A my bychom se e, právě chtěli teď zaměřit na e, tu část odvětví, která je součástí ETS, aby, aby mm, situace byla homogenní. A Teď eh, bych chtěl eh, hovořit o budovách, o budovách, které vidíme kolem sebe, máme doma, eh, také bydlíme v budovách. A to, co využijeme pro budovy, je 40 energie, kterou spotřebujeme v Evropě. Takže budovy jsou největším spotřebitelem energie. A to je klíčový prvek, na který se musíme zaměřit, a to mnoha způsoby. Je jasné, a ten nejdůležitější mechanismus, který můžeme použít, je ten, že zajistíme bezpečný plášť budov. Samozřejmě, že toto se velice snadno zavádí, nebo snadně to zavádí pro nové budovy. Je to eh, možná výdaj navíc, ale zajišťuje se to poměrně, poměrně snadněji než pro budovy, které už stojí. Když se podíváte na budovy kolem nás, tak jsou možná 80 eh, let staré, jak zajistíme, že tyto domy a ty byty, které vidíme za okny, e, jsou už takto zabezpečeny, že mají e, kvalitní vnější plášť. To je opravdu e, nákladná věc, ale je třeba to podniknout. Nyní musíme uvažovat o tom, jak mobilizovat finanční prostředky na tento účel. ohledně mm, finančních perspektiv. Samozřejmě musím říct, že finanční perspektivy na toto nemohou prostředky poskytnout, ale mohou být jakousi podporou a mohou ilustrovat možné akce. A to prostřednictvím fondu soudržnosti, strukturálních fondů, zaměřením se na určité náklady, na energetickou účinnost a podporou decentralizační podporou eh, vytvoření kvalitního pláště budov. Doufáme, že to bude pokračovat dál, už nyní to eh, funguje a doufáme, že to se ještě rozšíří dál. A nyní se musíme zaměřit na to, jaké náklady eh, budou přinášet renovace budov a kde na to vzít finanční prostředky, protože víme, že veřejné rozpočty jsou velmi omezené. Je třeba abychom eh, podporovali ty kontrakty, eh, které eh, toto budou podporovat, tento náš cíl. Protože víme, že v mnoha členských státech máme velice praktické překážky. Za prvé legislativní postupy, které se používají pro veřejné zakázky, by neumožňovaly takovou, takovouto smlouvu 10 15 let a poté, poté to jsou také účetní standardy v určitých členských státech, když vám, znovu vás to loni stálo 100, teď vás to bude stát jen 8, 80, eh, takže budete eh, ztrácet těch 20, které budete potřebovat, aby se zaplatili svou eh, investici. A proto je třeba, aby se účetní pravidla v členských státech revidovala tak, aby toto bylo umožněno. Za prvé tedy je třeba eh, propagovat a umožňovat vůbec tuto formu, eh, informovat o tom možné kontraktory. A eh, to protože je opravdu zapotřebí vykonat obrovské množství práce. Parlament i rada se musí zaměřit také na to, jak použít eh, z peníze z balíčku na obnovu ekonomiky také eh, za tímto cílem a doufáme, že v následujících měsících, eh, že tento fond který už získal tedy podporu Evropské investiční banky, bude prodiskutován v Lucemburku a že se k tomu připojí další, že budeme schopni vytvořit ten pákový efekt, který jsme si přáli, když jsme hovořili o balíčku energetickém. A všechny ty peníze, které získáme, chceme využít na energetickou účinnost. Tímto chceme podporovat také místní zprávu a jejich eh, snahu na eh, vytvoření tedy udržitelných eh, energeticky účinných plánů. Chceme to spojit také s klimatickými cíly a cíly hospodářství, abychom takto dosáhli patřičných cílů v oblasti energetické účinnosti Děkuji vám, to bylo opravdu velice výmluvné, říká paní předsedkyně. Spojila jste celou řadu různých eh, postojů a přístupů ke všem těchto, těmto problémům, ke klimatickým změnám, k hospodářským aspektům, eh, technologickým aspektům a také k otázkám jednotlivých odvětví průmyslových. Ještě než začneme diskuzi, chtěla bych vám říci, že dnes se diskutuje také o tématu, které souvisí a týká se energetických a infrastrukturních priorit v Evropě. Nejedná se tady o dopravní eh, infrastrukturu a také o eh, energetickou, tedy o přenosové soustavy, distribuční sítě. Hovoříme o inteligentních eh, sítích, je třeba toto všechno brát v úvahu, protože eh, v oblasti energetiky je právě toto klíčová věc. Hovořilo se zde o pláštích budov a o budovách eh, vůbec, ale jde také o to, jak toto začlenit do celé distribuční sítě, tento systém tedy inteligentních sítí, aby spotřebitel měl účinný způsob jak řídit svou spotřebu energie. A k tomu potřebujeme ty inteligentní sítě. Takže je tu jasné, jasné pojítko mezi těmi jednotlivými tématy. A právě to je cesta, které si je komise vědoma, kter, po které se eh, komise vydává. Je pravda, že to vyžaduje no, obrovské finanční prostředky, musíme proto připravit určitý rámec a měli bychom Pokaždé, když se hovoří o energetické účinnosti, o tomto velikém cíli, měli bychom zmiňovat i tyto další aspekty. Takže to byla taková poznámka, kterou jsem chtěla dodat k úvahám. Eh, a nyní otevírám pole k diskuzi pro všechny, kdo si přejí přispět. Mám tu jednoho řečníka, paní Jelenu Ek, pana Bensna. Uh, <clears throat> Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci poděkovat paní Donnelly za Děkuji kolegům samozřejmě, ale nyní tady se, jak se obracím na komisi. Zaprvé jsem nesmírně ráda, že slyším, že konečně komise vidí balíček pro ožení hospodářství, eh, tak jako jsme viděli my v parlamentu. Měli bychom, máme totiž veliké eh, štěstí, že jsme tak bojovali za, za to, aby energetická účinnost a eh, drobné občanské projekty v tom balíčku, jaké byly zahrnuty, takže se to podařilo, protože komise zpočátku se stavila rozhodně proti a ukazuje se, že tyto prostředky mohou být velmi, velmi účelně využívány. A navíc tady se zakládá ten fond. Ráda bych se také zeptala, protože se zdá, že že se objevily ještě další prostředky, více prostředků, se čekalo. Měli bychom to všechno využít na tento fond, aby byl eh, co nejlépe zaštítěn finančními prostředky. A nyní k energetické úspornosti. Já jsem eh, se sešla se zástupci Euroelectric, kteří jsou velice znepokojeni eh, tím, že váš přístup k věci může způsobit fragmentaci trhu. Eh, oni se nestaví proti 30% cíli, ale jako vždy chtějí určitou předvídatelnost do budoucna, tak aby mohli plánovat svoji činnost. A mne by tedy zajímalo, jak vy při volbě své eh, pracovní metody ošetříte to, aby nedošlo k fragmentaci, k roztříštění trhu. je stanoveno mnoho složitých, um, obtížně naplnitelných standardů v členských státech. Eh, místo toho, místo toho, co jsme se rozhodli vlastně zavést, myslím si, že je skutečně problém s tím, že jsme se nestanovili závazné evropské cíle. Teď se stanoví cíle vnitrostátní a ještě se to v rámci jednotlivých zemí kolikrát dělí na různé sektory a já si nejsem jistá, zda toto posiluje zrovna konkurenceschopnost. Moje třetí otázka se týká toho, co s kogenerací, protože v některých zemích tady ty moderní formy kogenerace, dokonce i, e, i trigenerace někde, to znamená ještě chlazení, e, přináší velmi dobré výsledky. A pokud je o individuální měřiče, existuje rozhodnutí, že se mají zavádět, ale chybí tady cenová složka v těch informacích, že to souvisí s inteligentními sítěmi, to je součást tohoto konceptu spotřebitel podle toho rozhodnutí eh, má mít možnost zvolit si mezi šedou a zelenou elektřinou, eh, zjistit, jakou má spotřebu, ale neexistuje, jako v některých zemích, například Enel, eh, má i cenové informace ve formě semaforu, tedy červená znamená, že to je velmi drahé, žlutá levnější a zelená nejlevnější. A toto je velice efektivní model pro křivku poptávky, protože jeden, eh, jeden z potíží se s přenosovou sítí jsou eh, ty, ty vrcholy eh, v poptávce, ale při tomto systému je poptávka daleko stabilnější, daleko vyrovnanější. A to je dobré pro výrobce, ale také pro spotřebitele. A jistě se budeme bavit i o spotřebitelích. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat paní Donnelly za to, že mezi nás dnes přišla na toto slyšení. Chci vám poděkovat také za vaše slova ohledně energetické eh, účinnosti, eh, která je klíčem eh, k naplnění našich cílů a možná ještě více než našich cílů pro 2020. Mne by zajímalo těch 500 až 600 milionů eur, je to hodně peněz, ale zároveň víme, že budeme potřebovat hodně prostředků pro to, abychom dosáhly svých záměrů. Jakým způsobem hodlá komise vynaložit tyto prostředky? Máte nějakou představu, nějaké další informace k této věci? Eh, nebo byste uvítali ještě nějaké další podněty, jak s těmi prostředky naložit? Eh, nyní Bas. Děkuji. Děkuji eh, mnohokrát, Marie, za váš úvod ohledně významu energetické účinnosti také, ale já mám eh, dotaz na to, jak to poběží dále, protože eh, veškeré výzkumské studie ukazují, že Evropa není eh, na správné cestě k dosažení cílu v oblasti energetické účinnosti. Když se podíváme na tu základní legislativu, tak možná dostaneme snížení o 9%, nikoli o 20% do roku 2020. Já jsem si přečetla váš plán pro energetickou, přečetl váš plán pro energetickou účinnost, už se tomu neříká akční plán pro energetickou účinnost, to je zajímavá změna, zajímavý posun. A mně není zcela jasné, co přesně přizpůsobíte v těch nadcházejících měsících a letech. A teď nehovořím o veřejných zakázkách a veřejných budovách, protože ano, to je sice hezké, ale eh, musíme si říct otevřeně, že většina eh, budov eh, má soukromé vlastníky, takže je hezké, že dělá, podnikáte kroky v oblasti veřejných budov, ale těch budov je daleko více. A dále, co hodláte, jak jste připraveni se zařadit na to, aby dosažení cíle 20% bylo na dosah, aby to nebylo jen těch 9%, protože až potom budeme provádět analýzu, zdá se nám to daří, zase jsme na správné cestě, pokud budeme pokračovat tak jako do posud, tak asi v roce 2013 při té analýze zjistíte, že potřebujeme nějaký razantnější postup. Ale to samozřejmě bude moci být přijato nejpoz, nejdříve v roce 2014, v roce 2014 budou eurovolby, bude nová komise, takže než bude zavedena e, nová legislace, budeme mít už rok 2015-16 a stále budeme muset dostáhnout 20% snížení do roku 2020. V tomto klíčovém aspektu klimatické politiky nechápu, proč čekáme na rok 2013. Čili můžete nám prosím sdělit, co se dělá teď, přímo teď a zda, uh, zda budeme mít jistotu, že neodkládáme další politiky do roku 2016, protože jinak bychom mohli rovnou mít jistotu, že těch 20% do roku 2020 to je opravdu jen teoretický cíl. Děkuji. A nyní Edith Herzog. Děkuji. Děkuji mnohokrát vašemu výboru za organizaci této zajímavé diskuse. Myslím si, že všichni, kdo mají zájem o energetiku, jsou dnes eh, zde a zbytek se asi užívá eh, hezký čtvrtek. A já mám eh, několik dotazů. Nejprve na paní Donely. Vy jste řekla, že Eh, energie, kterou nespotřebujeme, je nejlevnější. Já bych se proti tomu, já bych tomu dovolila oponovat, protože eh, zařízení, která musíte eh, instalovat, kteréž máte nainstalována a přestanete využívat jejich kapacitu, ta stojí stejně nějakých ještě 10 dalších let peníze. Čili není to to, není to, to nejlevnější řešení, protože energetická zařízení mývají návratnost minimálně deset let. Takže to je první počáteční obtíž. Já souhlasím s tím, že samozřejmě nakonec, když už eh, to máme zavedeno, tak je to ta nejlevnější možnost, ale ne hned na začátku. Eh, dále ještě k té mantře, jak to vypadá s mm, mantře té nízkouhlíkové ekonomiky, jak to vypadá se vzděláváním, s odbornou přípravou, protože mít tyto dovednosti, to je klíčové. Každá, eh, každý malý nebo středně velký podnik potřebuje účetního například, protože Eh, potřebuje se zlepšit své, eh, optimálně nastavit své finanční řízení, ale má zrovna tak každá malá či středně velká firma odborníka na energetiku, který řekne, jak uspoří 20-30 energie, odpověď zní ne. A dokud toto neexistuje, tak podniky sotva sami vědí, co potřebují dělat. Takže já si myslím, že musíme se zaměřit na obraz, oblast profesní přípravy a vytváření sítě dovedností v celé Evropě. Další otázka se týká toho, že tady existuje obrovská nekonsistentnost, eh, nevyrovnaný stav EU. V některých zemích eh, prohráte volby, když nezměníte energetickou činnost, eh, v jiných je to přesně naopak, protože prostě lidé to nevzali za své. A to je asi ta naše největší rezerva. Zajistit vyváženější stav Eh, zlepšit situaci v zemích, které zatím zaostávají. Moje země mezi ně bohužel patří. A další věc, o tom se tady dnes asi nemůžeme bavit, ale energetický výhled se eh, změnil kvůli eh, situaci v severní Africe, v Japonsku, ale o tom se tady dnes nemáme bavit, ale ten výhled asi vypadá dnes o hodně jinak. A poslední otázka, co si myslíte o organizaci, kterou jsme právě zahájili, spustili tady chod 3. března, ACER, Eh, co může ona eh, učinit, co můžeme my učinit pro podporu jejich profesních kapacit. Děkuji. Eh, thank you very much. Děkuji. Hodně jsme už diskutovali o energetické účinnosti, a klimatické politice a dalších. Zajímavé na tomto slyšení je, že spojujeme nebo se snažíme skombinovat klima, eh, energetickou politiku, průmyslovou politiku nebo to, co se děje v průmyslu. Já se vás chci otázat a stejně i další řečníků se chci otázat, doufám, že se dozvím víc, o účincích naší politiky, o jejím dopadu na průmysl, protože se eh, setkáváme s lobbysty, zástupci podniků průmyslových, kteří uvádějí, že tato politika je pro ně katastrofální a tak já bych chtěla vědět, zda máme nějaké konkrétní údaje, eh, údaje z výzkumu, která by nám řekla, že tyto nebo některé podniky utrpí, když to tak řeknu v úvozovkách. Ehm, toto je skutečně důležitá věc. Eh, bude to, to podniky jsou Eh, součástí naší ekonomiky, dávají život Evropě. Evropa eh, musí být místem, kde chtějí eh, kam investovat lidé kapitál, ale oni preferují jiné kontinenty. Není to také důsledek naší klimatické a energetické politiky, nebo k tomu vedou jiné důvody? Já samozřejmě vím, že tady jsou mzdy mnohem větší než v Číně a tak dál, ale Chci také vědět, do jaké míry eh, zmíněný aspekt přispívá k tomuto účinku. Eh, máme výzkum mezi eh, vedoucím představiteli průmyslu ohledně toho, co oni považují za důsledky a za jakých okolností by přešli z Evropy do jiných zemí. Protože víte, v těch zemích, kde je hodně zahraničního kapitálu, abych to tak řekla, situace možná není tak eh, těžká, ale pro ty, kdo teprve získávají kapitál, které otevírají eh, své ekonomiky kapitálu, by to bylo důležité. Děkuji. Luda Kalfrenz. Eh, Děkuji. Já si myslím, že je opravdu výborné, že dnes eh, organizujeme tento hearing, toto slyšení a zde, zde máme i kolegy z výboru pro životní prostředí. Já jsem velice rád, že se mohu pozdravit pana Eichhota, kterého v zásadních otázkách naprosto podporuji, i když pocházíme z rozdílných politických rodin, ale eh, to, že musíme odpojit růst a zvyšující se spotřebu energie, to je opravdu zásadní věc, s tím naprosto souhlasím. A v tom jsou určité šance, které se nám otvírají a nevidím to tak černobíle. Tím mám na mysli, že Není třeba pouze zdražovat energii, abychom měli nižší emise CO2 a tím oslabit trhy. Já si myslím, že tam střední cesta tam existuje. Je třeba mít určité vědomí. Vědomí v tom smyslu, že si tady odbíráme novou ekonomickou politiku a že je to šance a že to není trest. Já žiji v zemi, kde, tedy ve spolkové zemi, kde máme velice intenzivní výrobu větrné energie. A my nevyrábíme větrnou energii pouze pro Německo, protože Německo se tak nějak eh, sám, sám sobě, je samo sobě překážkou, ale my máme velké exporty do Číny a máme tam velké množství pracovních míst, které vznikají, tam právě dochází k určitému odpojování, oddělování a já si myslím, že bychom na to měli hledět trochu s nadějí a ne tak strašně depresivně. A pak je tady ta otázka, jak můžeme podpořit tento sektor. Já si myslím, že Spolková republika tam už eh, na tom poli učinila určité dobré kroky, samozřejmě i chyby. Ale jedna věc je jasná. Eh, po celá desetiletí jsme v rozpočtech jednotlivých spolkových zemí vyčlenovali finanční prostředky, které vůbec nebyly vyčerpány pro obnovitelné zdroje energie. A co to znamená? Znamená to, že povědomí eh, o této problematice, o tom, co dobrého to může přinést, je stále příliš nízké. Je důležité, abychom opravdu správným způsobem zacházeli se zdrojemi. A posud tomu tak není. Podívejte se na budovy v Bruselu, na bruselské domy. Já si myslím, že to je opravdu hrozný pohled. Jakkoliv mám toto město rád, když se podívám na to, jak zde zde zachází s energiemi. A za to samozřejmě nemohou ta okna, ale mohou za to majitele těch budov. A zde bych tedy poprosil komise, aby se soustředila na otázky zvyšování povědomí. A dále chci říct, že moje kolegyně ze sociálně demokratické strany by tady chtěla vnutit všem malým a středním podnikům energetického poradce, tak to tady nejde. Tady bych chtěla přibrzdit. Dobře víme, že po léta máme takzvaný ekologický audit. Dobře víme, kolik kilovatů proudu potřebuje pro to, abychom vyrobili tunu oceli. Já si myslím, že Otázka vzdělávání v oblasti energetiky musí být všeobecnou otázkou, musí to mít v eh, své místo ve všech odvětvích, ale není možné, abychom někomu se zhora vnucovali eh, nějakého energetického poradce. A další věc, eh, subvence, finanční podpora pro obnovitelné zdroje energií. Na tom jsme během posledních osmi týdnů velice dobře si mohli všimnout, že zde máme v Německu, jak to tedy vypadalo se zákonem o mm, vlastně připojování těchto zdrojů do distribuční sítě. Chci říct, samozřejmě je to problematika, která je poněkud ožehavá. My jsme tady se snažili motivovat eh, lidi, aby udělali něco pro tento zákon a není možné, aby nám ten jiný z Bruselu do toho, se do toho vměšovali. A není možné, když jsme lidi pozbuzovali, abychom tedy nyní trestali ty, kteří eh, se do toho pustili. Já tady nehovořím o současné zvládě. Šlo tehdy mm, o zákon, který vydala vláda sociálně demokratická a zelená, ale chci opravdu říct, že není možné to nyní kazit. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegové Evropská unie. Má svou slavnou strategii Evropa 2020, o které říkáme, že je ambiciozní. Eh, ambiciozní je proto, že eh, si chceme chovat vedoucí postavení. Viděli jsme, eh, jak to dopadlo v Kodani, tam došlo k naprostému neúspěchu, pak se dařilo Eh, vyjednáváte s jeho Afričany, Brazilci, Číňany a další, Merkelová, Sarkozy a Barroso, ale eh, zůstali za dveřmi což bylo nepříjemné. Nicméně, nicméně my jsme pokračovali, víme, jak to padlo eh, v Cancúnu. Mm, došlo k potvrzení, že ta 2% jsou cílem další velké cíle potvrzeny nebyly. A e, důležité je, abychom pokračovali, abychom pokračovali v jednostranných e, snahách se Evropské unie a emise 27 zemí jsou zhruba 11 celosvětových emisí CO2. 18 e, zemí ve světě je zodpovědnost za 80 eh, emisí. K ním eh, patří jediná evropská země, to je eh, Německo. A opravdu si myslíte, že tyto jednostrané evropské akce přivedou ostatní země k tomu, aby se připojili? My usilujeme o mezinárodní závaznou dohodu, ale přesto víme, že k ní nikdy nedospějeme z jednoho dobrého důvodu, a to, že Čína se nenechá zavřít do takové, takto omezujících pravidel. A když to neudělá Čína, tak potom eh, Spojené státy a další velké země, Brazílie, Rusko, nebudou se také připojovat. Takže to je podle mého neoddiskutovatelné. To neznamená, že by ty země ale nevykonávaly vůbec žádné snahy. Eh, Čína už má pětiletý eh, plán. Eh, včera o tom hovořila paní Hedegard, bylo to také eh, v tisku. Čína opravdu vykonává velké úsilí, aby, aby snižovala své emise CO2 v průmyslu a má své cíle. A to jsou cíle, o které my usilujeme taky. Jsou tu i jiné země, které hm, smýšlejí podobně. Čína se dokonce stala od loňska největším světovým Eh, exportérem eh, fotovoltaické a větrné eh, elektřiny. A to znamená, že čínská technologie je pravděpodobně levnější než technologie v Evropě, na které my bychom chtěli založit naši zelenou revoluci. Musíme stanovit své cíle. My dáváme cíl roku 2050 a musíme čekat, zda do roku 2050 dojde eh, k 5% eh, nebo 80% obnovitel, energie z obnovitelných zdrojů. V roce 2050 už nebude nikdo mezi námi, všemi, kdo tu zde sedíme, aby mohl zkontrolovat, zda bylo dosaženo to, co jsme si stanovili za naše dnešní ambice. Dobře víme, že události v Japonsku, o kterých dnes ho, ho, hovořit nebudeme, budou eh, snižovat produkci energii z jádra v Evropě, alespoň tedy eh, v Evropě, pravděpodobně ne v Číně a v jiných zemích, ale v Evropě ano. To znamená nárůst emisí CO2 v Evropské unii a nějakým způsobem je budeme muset kompenzovat. Já nevím jak. Určitě budeme muset investovat do obnovitelných zdrojů energie. A jak ale budeme dosahovat vyšší energetické účinnosti? E, solární energie je účinná pro nás solární energie dnes? E, v takových zemích, jako je Německo nebo jako moje země, kde máme 800 e, hodin slunečního svitu ročně, to určitě tak není. Oproti zemím například eh, Severní Afriky, tam je situace úplně jiná. Eh, buďme tedy realističtější. Souhlasím s tím, že je třeba investovat do energetické účinnosti, mm, s tím, o čem hovořila eh, zástupkyně komise, například renovace budov místo toho, abychom investovali do různých eh, zařízení. Já bych ještě jednou se chtěl pozastavit nad tím, že my si stanovíme eh, čím dál tím více teoretických cílů. Ale měli bychom se spíše koncentrovat na to, co je dnes proveditelné a co je proveditelné v následujících letech. Eh, Děkuji. Děkuji, ráda vám připomněla, že máme ještě potom tři panely. Toto je teprve úvod k dnešnímu slyšení, ne více. Um, slovo samozřejmě dostane zástupkyně komise paní Donely a poté můžeme uzavřít a e, přistoupit k prvnímu panelu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji za vaše dotazy. E, doufám, že na žádný nezapomenu, ale trošku je uskupím dohromady. Celá řada um, otázek se týkala balíčku pro oživení hospodářství a co se děje s těmi prostředky, s tím fondem. Nyní jsme ve fázi, kdy finalizujeme obrovské množství dokumentů z EIB a lucemburskými orgány, tak abychom mohli e, založit ten investiční fond. Prostředky budou převedeny na EIB a poté půjdou na ten investiční fond a doufáme, že e, se to spustí v příštích týdnech. E, investiční pokyny, které se vypracovávají, počítají s intenzivním zaměřením na energetickou úspornost, na rekonstrukci budov, a pamatujme, že tento fond má eh, poskytovat prostředky místním orgánům, místním samozprávám. Je zaměřen na místní samozprávy, města, eh, městské aglomerace a další místa, kde existuje plán udržitelnosti, který se žádá investice. Toto bude představovat zásadní podporu pro dosahování našich cílů v této oblasti. A mohu poskytnout další, další podrobnosti případným zájemcům. Je to velice horké téma. Eh, dovolte, abych se také dotkla průmyslu. Průmysl v Evropě, eh, vezmeme-li eh, analýzu, kterou jsme provedli, průmysl vlastně si vede nejefektivněji a nejúsporněji v oblasti energetické účinnosti. Z těch tří sektorů, na které se zaměřujeme, je průmysl tím, kde dochází k největším úsporám, jsou dosahovány největší úspory, což nás nepřekvapí, protože asi je racionální a e, normální, že průmysl dosahuje úspor. E, ale průmysl bych e, rozdělila do tří širších skupin. Jednak je zde průmysl v oblasti výroby elektřiny, na to se tady ETS, dále průmysl, kde jde o třeba velký podnik, ale Eh, ne velkého spotřebitele energie, čili eh, energie patří mezi zásadní náklady, ale není hlavním nákladem. A pak jsou to malé středně velké podniky. Pokud je o eh, elektronické podniky, tam samozřejmě to se tady ETS. ETS samo o sobě, jak už jsem říkala, není tím nejlepším nástrojem pro dosahování energetické účinnosti, Na tím se budeme muset ještě zamýšlet. Pokud je o velké podniky, kde energie, náklady na energie nejsou tím největším nákladem, počítáme v našem plánu s povinnými energetickými audity, protože na to potřebujete odborníka. A možná dokonce ještě předtím je třeba eh, zvyšovat povědomí mezi lidmi o těch nákladech, kolik to stojí. Pro malé středně velké podniky tyto audity nenavrhujeme, protože v, aktuálním, eh, v aktuální atmosféře by to asi bylo vnímáno jako přílišná zátěž, ale chceme opět zvýšit informovanost těchto podniků. Má to dvě složky, jednak eh, Spolupracujeme s asociacemi se združením průmyslu, tak aby se nastavili benchmarky pro jednotlivé typy průmyslové výroby, například pro pekárny, eh, budou existovat údaje na webových stránkách. Pokud máte tolik a tolik pecí, obvykle byste měli spotřebu energie takovou a takovou. Eh, srovnáte se s tím výkon, s tím benchmarkem. Je to jednoduchý nástroj, poměrně obtížné je zavést, komplikované je zavést, ale je to jednoduchý nástroj, nestojí mnoho a je velice relevantní a využitelný. Eh, druhá oblast potom, to se dotknu dalšího bodu, který zazněl eh, inteligentní či chytré měřiče, ty jsou nesmírně důležité nejenom pro spotřebitele, to samozřejmě určitě, ale také pro malé a středně velké podniky. Patrně jde o nejefektivnější nástroj pro malý či středně velký podnik. Eh, tady totiž zase jde o to, jak zdostupnit informace ve snadno srozumitelném formátu, No a samozřejmě podnik, malí drobní podnikatele nejsou, nejsou hloupí, oni zareagují. A pokud je o inteligentní měřiče, tady chceme zaručit jejich funkčnost. Myslíme si, že není možné říkat, potřebujete eh, růžový nebo modrý nebo takový či makový, ale měřič musí poskytovat ty a ty údoje, musí k němu být takový a takový přístup, musí umožňovat spotřebiteli eh, takovouto komunikaci s přístrojem eh, a potom přepojení Čili eh, budou nastaveny určité funkce inteligentního měřiče. A nezapomeňme také na povinnost úspor pro um, utility. Eh, to také může podpořit eh, úlohu inteligentních měřičů. Že ono to vzájem spolu souvisí, je třeba zapojit spotřebitele, ať již jde o soukromého občana či o malý či středně velký podnik. A nyní se snažíme tedy schromáždit legislativní nástroje. Eh, můj kolega, který tamhle sedí v sále, by neměl sedět tady, ale u sebe v kanceláři a pracovat na tom, to je velice nalehavá věc. Měli bychom, chceme s tím přijít do konce nadcházejících týdnech. A optimistický pohled je takový, že jde o prioritní um, legislativní předpis a že to tady uvítáte, jak vy, tak rada, že to bude přijato v prvním čtení, tak, tak aby to mohlo být eh, zavedeno včas, eh, než eh, budeme revidovat své v roce 2013. Ale skutečně nám jde o to, abychom se pustili do věcí dnes, aby ta legislativní opatření byla přijata dnes. Máte pravdu, že se nemůžeme dovolit čekat, určitě ne do roku 2013 a ještě dále. Pokud jde o nadnáro- či mezinárodní dohody, Eh, souhlasím s tím, co jste řekli o Číně. Eh, Číňané nás nedávno navštívili a eh, informovali nám o svém pětiletém plánu. Co bylo nesmírně zajímavé z hlediska energetické úspornosti, byla motivace Číny pro zavádění energetické účinnosti, zejména v průmyslu. Ta, ta je vedena čistě hospodářskými motivy. Jejich pohled na věc je jasný. Číňané vědí, že mají konkurenční výhodu dnes z hlediska mest samozřejmě, jsou trošku znepokojeni, že e, v průběhu času se tato konkurenční výhoda e, naruší a proto hledají jiné cesty. A vzhledem k tomu, že e, dnes nově investují do vytvářet nové výrobní podniky v oblasti energetiky, v oblasti průmyslových závodů a proto energetickou účinnost vnímají jako záležitost, která jim dá konkurenční výhodu. Já si myslím, že z toho můžeme vyvodit řadu ponaučení v Evropě. A proto říkám, že plán pro energetickou účinnost má eh, také za cíl eh, naplňovat, má za cíl naplňovat nejenom klimatické cíle, ale také cíle hospodářské. Nevím, zase jsem zareagovala na všechny dotazy, ale snad to tady takto. Děkuji mnohokrát eh, a nyní přistoupíme k prvnímu panelu. Změním, vyměníme se tady na předsednickém křesle. Nahradí mě Matias, který bude předsedat prvnímu panelu. Já vám děkuji za pozornost, děkuji za vaše vystoupení. Studium und ich Děkuji. Já bych zde nejdříve chtěl pozdravit skupinu návštěvníků a jedná se o Latfight College z Brém. Jsou to mladí studenti a právě jsme hovořili také o tom, že je třeba se věnovat eh, tématu klimatickému i v oblasti vzdělávání a proto jsem velice rád, že se dnešního slyšení účastní i mladí studenti. A nyní bych poprosil, aby zde k nám za předsednický stůl se dostavil další řečník našeho panelu. Wir beginnen als erstes mit Začneme s panem doktorem Matiasem Dinharten. Eh, pochází eh, ze společnosti Rhein Energy a přednese nám přednášku o energetické účinnosti a o potenciálu tzv. zelených pracovních míst. Prosím, pane doktore Dinharte, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Nacich. Dobré dopoledne, jmenuji se Matias Steinhardt, pocházím ze společnosti Rhein Energy, což je středně velký dodavatel energie v Německu, tedy ani příliš veliký, ani příliš malý. Dnes nebudu používat slajdy, protože ehm, jsem měla příliš mnoho práce. Eh, činíme důležitá investiční rozhodnutí, věnujeme se zákazníkům, takže ono je to velice zajímavé, jak to jak se to bude vyvíjet dál v oblasti dodávek elektrického proudu v Německu. Já bych chtěla říci, jak říkám, jsme městský dodavatel, středně veliký, dodáváme energie, vodu, plyn, eh, s elektrický proud a tak dále. Jsme činní a taky v oblasti fotovoltaické, biomasy a solární energie. Asi 1 až 2 výroby proudu a plynu pochází tedy od nás, nejsme tedy společnost typu E.ON či ERV, jsme trochu menší. Co děláme v oblasti elektřiny, tak podobné věci děláme i v oblasti kogenerace, tedy výroba elektřiny a tepla, dále jsme také v oblasti dodávání tepla do domácností, co se týká mm, vlastně v oblasti průmyslu, tak máme své vlastní kogenerační jednotky k tématu energetické účinnosti a potenciálu zelených pracovních míst. Nelze na to pohlížet černobíle. Je to prostě celá řada pestrých opatření, které je třeba skombinovat, protože každé opatření, až když je to zvýšení účinnosti, či úspory energie, či zapojení obnovitelných zdrojů. Každé opatření má svou cenu, ta může být pozitivní, ale také negativní. A jistě tam jsou negativní aspekty jsou to opatření, které já bych nepodpořil, ale ke kterým se přistupuje například z pohodlnosti, z neznalosti a tak dále. Jistě i u vás doma eh, byste, kdybyste se na to zaměřili, nalezli takováto zamě- opatření. Eh, vždy ta opatření něco stojí a proto je důležité si vybrat ta správná. Eh, ten nejlepší způsob by byl, kdyby takováto opatření byla podpořena tržně, z Zavedení systému ETS pro sektor, ze kterého pocházím, samozřejmě byl správný nástroj pro to, aby jsme řídili emise z fosilních zdrojů. I to, co nyní rozhodla spolková vláda, tedy moratorium pro jadernou energii ve Spolkové republice, toto nemůže zvýšit emise CO2, protože jejich eh, úroveň eh, je jasně omezena rozhodnutím komise. tématu Inteligentní měřiců, krátká poznámka. Je třeba zohlednit určité aspekty. Nemůžeme od toho očekávat, že tam dojde k nějakému zázraku v oblasti úspor energie a to ani v oblasti nízké i vysoké, ani v oblasti vysoké poptávky dobře víte, že určité elektrické spotřebiče prostě potřebujete používat doma v určitý čas. V 8 hodin se chceme dívat na zprávy, ve 12 chceme vařit. To se prostě nedá přesunout. Samozřejmě můžeme e, luxovat v jinou dobu nebo používat e, pračku v jinou dobu. To ano, myčku možná také, ale tím to končí. Prostě určité činnosti se vykonávají v určitou dobu. Takže můžeme tam dosáhnout jistého vylepšení, ale nebude to žádný zázrak. Takže energetický inteligentní měřiče samozřejmě, ale eh, podpoří to, nebo bude to úspěšné pouze u obyvatel, kteří mají odpovídající povědomí. Toto povědomí se nejdříve vytváří, ale pokud e, ti občané, kteří to využívají, na to nebudou stále se dívat, jak to vypadá s tou spotřebou a tak dále, tak oni na to prostě zapomenou a vzpomenou se na to opět, až když přijde e, jaksi celoční zúčtování jejich energetické spotřeby. Tam to potom jasně vidí. Pokud by došlo k tomu, že Evropská unie se rozhodne e, zastřit své cíle snížení emisí CO2, tak pak je důležité se podívat na to, v jakém sektoru k tomu dojde. Bude to v sektoru domácností, to by bylo velice neoblíbené opatření, protože to jsou voliči. Pak máme eh, obravu oblast dopravy, tam je to také obtížné. Nyní a nebo to půjde poněkud jednodušší cestou, totiž to bude potom sektor ETS, takže elektrárny a potom samozřejmě cementárny, ocelárny a tak dále. Tam to se zdá na první pohled nejjednodušší. Je možné jít tou cestou, ale bude to mít také dopady, protože to eh, potom bude znamenat, že tam to bude znamenat, že se to eh, vlastně nakonec dotkne i koncového uživatele, eh, kterému my to potom budeme muset sdělovat a my budeme tím poslem špatných zpráv. Tak jak říkám, eh, primát politiky samozřejmě bude platit, je možné to udělat, je možné ty cíle nastavit jinak, ale bude to mít dopad. Když se na to podíváme z celkového hospodářského hlediska, ano, je možné to udělat, pokud to tedy učiníme, a já to tedy bych zrovna nevítá, tak samozřejmě my budeme nuceni to realizovat, jas, jistě. Ale pokud to budeme realizovat, tak je důležité, aby to ten systém příliš nevyvedlo z rovnováhy. Příklad. Třetí fáze v obchodování eh, s povolenkami od roku 2013. Tam se jedná o výrobu tepla, která eh, tím bude postižena ta bude dostávat čím dál tím méně emisních povolenek. A naproti tomu lidé, kteří eh, si doma sami vyrábí teplo, protože mají například kotel na olej a tak dále, nebo na plyn, tak ti tím postižení nebudou, nebudou muset eh, jaksi snižovat své emise. Takže to je pro nás takový klasický příklad něčeho, kdy eh, vlastně bude postižen sektor tepla ten sektor, kde se centrálně vyrábí teplo pro města, pro velké koglomerace, velice efektivním způsobem a vlastně takováto výroba tepla centrální bude mít konkurenční nevýhodu oproti malým decentrálním výrobcům tepla. Když se... Pokud chceme tedy snížit emise CO2 pomocí účinné výroby tepla, tak se musíme podívat na to, kde toho můžeme dosáhnout opravdu v zásadní míře. A já si myslím, že právě ty inteligentní měřiče nejsou zrovna ta cesta, která vede k tomuto cíli. To bylo tedy z mé strany vše. Já vám děkuji za pozornost. Ja, vielen Dank, Herr Inhard. Ich habe die undankbare Aufgabe ein bisschen auf die... Děkuji, já mám ten nevděčný úkol, že musím hlídat čas. Nesmí, musíme být i časově efektivní, nejenom energeticky efektivní. Takže já bych se rád dostal i hned k dalšímu řečníkovi, to je pan Grie z EVEI, což je Evropská asociace pro větrnou energii. On nám představí, jaké kroky je třeba podniknout v oblasti infrastruktury, které změny tam musíme zavést, tak abychom mohli dosáhnout cílů, o kterých právě diskutujeme. Děkuji, pane Grote. Já budu hovořit anglicky. A pan Šajn ti začal s mojí prezentací. Já říkám, tedy já chtěl bych říct, že reprezentuji větnou, větný, e, větnou energetiku. Takže reprezentujeme vše, tyto výrobce a e, ti, kdo e, stojí s různými projekty, e, realizátory projektů a vyrábí elektrickou energii z energie větrné. Chci vám ukázat, jak to vypadá ve stávající situaci, jak, jaký je výhled do budoucnosti. Máme eh, cíle ohledně větrné eh, energie, to je mm, zatím to je 5,3 poptávky elektřiny. Do roku 2020 chceme dosáhnout 530 GW, eh, což bude mnohem více podle našich tedy výpočtů. Podle výpočtů Evropské eh, komise. Jak vidíte, nečekáme žádný explozivní vývoj v následujících letech, je to poměrně plynulý vývoj. Zdá se, že další minus nefunguje, no ale už ho mám tak toto je zatím podíl větrné eh, energie ve výrobě elektřiny. Už vidíte, že patří ke klíčovým výrobcům v několika členských státech. Eh, jako první je zde Dánsko, to má 24 eh, větrné energie na výrobě, podíl na, na výrobě elektrické energie, pak je tedy Portugalsko, Španělsko, Německo má 9,4 Irsko má 10, to je skoro tedy kolem 10, a průměr EU je 5,3 e, Pak e, tu jsou další země, Velká Británie, Itálie, rozvíjí svůj potenciál. E, větrná energie přináší makroekonomické zisky, prospěch, protože je bezpečná, šetří fosilní paliva, a je také eh, bez rizika pro zdraví nebo pro životní prostředí, eh, neprodukuje CO2, nepotřebuje žádné palivo a eh, může se exportovat, poskytuje 188 tisíc pracovních míst v roce 2010, očekává se, že to bude 350 tisíc v roce 2020 a Pan Florence ptal na ekonomický příspěvek těchto Eh, druhů energie, zda nebude pak energie eh, dražší, ale eh, mohu říci, že my pomáháme právě větrnou energii k tomu, aby se snižovala cena energie. Podívejme se, jak vypadá tedy cena energií. Vidíte zde křivku nabídky a poptávky. Zabýváme se jen náklady, nikoli tedy investicemi vidíte zde, že na prvním místě s velice nízkou cenou je zde větrná energie, pak je to kogenerace a následně tedy e, kondenzační zařízení, plynové turbíny a další. E, podívejme se více doleva, tam je ještě tedy větrná energie. A tím, e, jak zatlačíme křivku doprava, dojde k tomu, že dojde k tomuto průsečíku s poptávkou a nabídkou a tím se sníží cena, nebo dojde k tomu, že cena bude, ta nová cena bude nižší. To znamená, eh, že eh, tato investice bude velice zajímavá. Vítr není po každé dražší, může být také levnější. Využití větru je také řešení pro klimatické změny nebo čelení klimatickým změnám Podařilo se nám mm, eh, předejít emisím 126 milionům tun eh, CO2 v roce 2010 a víme, že eh, cílem Kyoto je 28 a v roce 2020 to má být 342 milionů tun, což je jasně 30 A když přejdeme k tomu 30% cíli, vidíme, že to není tak obtížné, protože v Evropě by to to, to znamená eh, pro domácí turbíny, pro tedy malé větrné elektrárny eh, velikou eh, možnost. Podívejme se na konkurenceschopnost výrobců větrné, teda elektrické energie z větrné energie v Evropě. Vidíme, že máme mm, vedoucí postavení mm, na evropském trhu, ale také v Číně máme určité postavení ta modrá část je větší než ty ostatní eh, dohromady, když to, když to srovnáte, takže já vím, že pan Goebbels už tu není, ale eh, opravdu eh, mohu namítnout, že Čína se ještě nestala největším vývozcem elektřiny vyráběné z větrné energie. Pořád ještě Evropská unie zde má vedoucí postavení. Zahájili jsme pracovat na technologiích výroby elektřiny z větrné energie dříve než ostatní, proto máme velice eh, kvalitní eh, komponenty, máme know-how, know-how eh, máme dobře rozvinutý vývoj a rozvoj, spolupráci s univerzitami, máme vytvořené sítě a e, také máme e, zkušenost s budováním offshoreových e, elektráren, tedy těch, které se staví na moři. Za posledních 15 let došlo k k zrychlení, ale i Spojené státy, Čína, Japonsko, Jižní Korea, Tajvan a další začínají taky rozvíjet tyto eh, offshoreové elektrárny, takže je tu další víza pro nás. Čína a Spojené státy eh, jsou našimi hlavními konkurenty. Čína má pětiletý plán, chce vytvořit 70 eh, gigawatů další kapacity větrných elektráren do roku 2015. Obama prohlásil, že bude podporovat také produkci elektřiny z větrné energie a dalších eh, obnovitelných zdrojů. Eh, a tím, jak se bude zvětšovat trh pro větrnou energii, bude se také snižovat cena a bude se zlepšovat technologie. Eh, můžeme porovnávat zde evropský trh s americkým a čínským. Čínský je největší a všechny trhy Ehm, provádějí velké investice do infrastruktury, infrastruktury a podobně a vidíme, že v Číně, například a v Indii, se investuje více. Krize ehm, podkopala minus e ETS, máme, ehm, máme nižší výkon průmyslu, to znamená, že je také méně emisí CO2 e, a Eh, to znamená, že tedy eh, není dostatečný incentiv k tomu, abychom eh, se zaměřovali více a více investovali do obnovitelných zdrojů. My zde máme dvě možnosti. Můžeme zvednout ten 37 a nebo můžeme odložit ty povolenky na nadměrnou výrobu CO2. Těžký průmysl má volné povolenky, elektrárenský sektor má 100%. A nyní už se chýlí ke konci moje prezentace. Investice eh, do eh, rozhodových sítí bude nám ku prospěchu. Je třeba optimalizovat stávající systém, abychom byli schopni lépe předvídat situace, monitorovat, mít inteligentní řízení a zprávu. Eh, to nám tedy umožní, abychom měli také obnovitelnou produkci začleněnou do sítě, kdy ji budeme potřebovat a tam, kde ji budeme potřebovat, čím se vytvoří skutečně trh s elektřinou a bude také zajištěna bezpečnost eh, dodávek. Vidíme tam dole investice, které jsou zapotřebí do obnovitelných zdrojů. No a jak se na to podíváte, jak chcete, eh, svět bude snižovat emise, už začal snižovat emise. My můžeme buď rozvíjet naše tedy produkty dnes, anebo Eh, počkat a pak nakupovat produkty vyráběné někým jiným. Evrops, Evropa, Evropská unie má technologickou výhodu v obnovitelných technologiích. A proto si potřebujeme udržet konkurenceschopnost. Zde máme tedy eh, cíle, potřebujeme si vytvořit jasný plán, abychom si zajistili vedení prostřednictvím inovací. Potřebujeme tedy investovat a ještě bych dodal, že už dnes bychom měli zahájit diskuze o cílích pro obnovitelnou energii na rok 2030 a děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Přesně jste splnil desetiminutový limit, byla to velice zajímavá čísla a alternativy, kterými se musíme vydat, ty cesty, kterými se musíme vydat, pokud chceme dosáhnout svých cílů. Nyní nás čeká prezentace pana Jan Hunena z UPM. Máte slovo na 10 minut, pane. Děkuji. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já vám poskytnu stručný přehled toho, jak vypadá ta diskuse z hlediska jak výrobců elektřiny, tak, tak velkých uživatelů, velkých spotřebitelů. UPM je globální evropský um, lesnický podnik se sídlem ve Finsku. Máme šest oblastí činnosti, jak vidíte, energetika, um, dřevolesnictví, papír, značení a překlišky a suroviny pro papírenský průmysl. Většina našeho obratu je v oblasti papírenství, to je 70 a proto se výrazně zaměřím na tento aspekt ve své prezentaci. Také rozvíjíme celou řadu nových příležitostí, angažujeme se ve vývoji biopaliv, a v dalším rozvoji biopaliv a usilujeme o prostředky eh, jak ve Finsku, jak ve Francii na NR300. Máme také eh, kompozitní závody, závody na výrobu kompozit eh, a vedeme výzkum v oblasti biopaliv. Jsme globální podnik, eh, čelka 70 eh, procent naše aktivit v Evropě, ale také máme provozy v USA, v Číně, v Jižní Americe. Takže pokud je o konkurenceschopnost evropského průmyslu, já si myslím, že my jsme v dobré pozici eh, vyhodnotit investiční možnosti a investiční faktory pro náš podnik. Pokud je o oblast energetiky, tady máme, eh, vyrábíme elektřinu v objemu asi 3000 MW. Jsme druhým největším producentem elektřiny ve Finsku. Zároveň spotřebáváme asi 12 veškeré elektřiny vyráběné ve Finsku. Vyrábíme 30 eh, všech eh, obnovitelných energií, elektřiny z obnovitelných energií ve Finsku a emitujeme asi, podělíme se na emisích Finska 1 Eh, jsme výrazně energeticky náročným podnikem, ale eh, v případě CO2 ty emise nejsou až tak velké. Nicméně eh, celosvětově za to 70 elektřiny tady čerpáme z výrob, které jsou z hlediska měsíce O2 nulové nebo neutrální. Loni jsme investovali asi miliardu eur do obnovitelných zdrojů energií. Tady vidíte příklady těchto investic. Máme Eh, naše kogenerační provozy patří k těm největším, eh, využíváme obnovitelné zdroje ve světě, obnovitelné zdroje, pardon, celosvětově tady patříme k největším a jsme eh, druhým největším provozovatelem elektrárenským, který spotřebovává jako surovinu biomasu v Evropě. Není energetická účinnost, to je téma, které souvisí také s, s uniky uhlíku a celosvětovými evropskými cíly. To vše se zde dnes probírá. Energetická účinnost je zapracována do naše výroby eh, od jak živá. Eh, již od začátku se takto orientujeme. Celou naší obchodní logikou je vyrábět eh, více z menšího objemu vstupu, ať už do jakékoliv vstupy. Chceme vyrábět co nejefektivněji, mít nastavené co nejefektivnější výrobní postupy a technologie od roku 90 spotřeba elektřiny na tonu papíru se výrazně snížila asi o 40 Od roku 1997 se to snížilo o 23 Dám vám příklad. V uplynulých dvou letech eh, jsme v, v, papírence, v papírenské oblasti eh, zahájili iniciativu, kdy eh, se do toho zapojili všichni naši zaměstnanci a vynaložili jsme asi 9 milionů Získali jsme 140 nových nápadů podnětů, vynaložili jsme na to 9 milionů eur a za ty dva roky jsme ušetřili 55 milionů a zároveň 7 eh, milionů tun emisí CO2. Tato opatření jsou každodenní součástí eh, naší činnosti eh, v rámci našich snah o stále větší efektivitu a zachování konkurenceschopnosti. V našem druhu podnikání přežijeme jedině tehdy, pokud budeme nákladově nejefektivnějším výrobcem. Dovolte, abych se stručně zmínil eh, koncepčního politického rámce. Na této prosvědce vidíte jednu z našich hlavních oblastí výzkumu, jsou to uh, nano, um, nanovlákna takže to je jeden z hlavních eh, předmětů našeho výzkumu. Eh, papírenství je vystaveno obrovskému tlaku v globální ekonomice. Dlouhodobé eh, trendy u cen se pohybují směrem dolů a zároveň surovinové vstupy, elektřina, tam jsou ty trendy naopak zrůstající. Takže opět jediná možnost, jak se zachovat konkurenceschopnost, je maximální nákladová účinnost Ehm, máme růst v tomto sektoru je malý, je velká konkurence z mimoevropských ehm, oblastí, z Číny, Jižní Ameriky. Čili jak zachovat eh, schopnost a konkurenceschopnost našeho podnikání, jak si udržet dobré obchodní výsledky, udržet pracovní místa, objem výroby, který dnes máme. Rád bych také zdůraznil, že jsme v poněkud eh, zvláštní situace pokud je obnovitelné zdroje, eh, protože jakožto lesnický a papírenský podnik eh, jsme obrovským producentem obnovitelných zdrojů energií, ale zároveň politika v oblasti obnovitelných zdrojů vyva, představuje, vyvíjí obrovský tlak na naše surovinové vstupy, protože se spaluje dřevo na výrobu elektřiny, což samozřejmě představuje zásadní hrozbu pro naše podnikání v Evropě. Řekl bych, že tady je riziko třetí zátěže, eh, pardon, trojí zátěže v souvislosti s energetickými politikami, o kterých se dnes jedná. Jednak je zde dopad, eh, respektive dopad, ano, rostoucích nákladů, rostoucí ceny Eh, emisních povolenek, dále rostoucí cena elektřiny a také rostoucí cena eh, surovinového, surového dřeva. To samozřejmě pro nás znamená trošku nepříjemnou situaci, pokud je o to, kam umistovat své investice. Nedávno jsme oznámili své eh, prioritní oblasti pro investice. Mezi ty hlavní priority patří investice v Evropě do nákladové účinnosti. Tady jde o investice do eh, zařízení pro výrobu elektřiny, pro kogeneraci. V tom budeme pokračovat. Tyto investice jsme eh, zrealizovali v minulosti a budeme v nich pokračovat. Jednak kvůli nákladové účinnosti, ale také jsme oznámili eh, velkou akvizici za 900 milionů jiného papírenského podniku v Evropě. Věříme v Evropu a věříme, že ta fuze, kterou nyní šetří Evropská komise, nám umožní zachovat si konkurenceschopnost v rámci našeho odvětví. Také se zabýváme projekty v oblasti biopaliv ve Finsku a ve Francii, jak jsem ji zmiňoval. Zároveň e, také proskoumáme možnost velké 500 milionové investice v Číně v papírenství a e, investic do projektu v objemu celka e, miliardy eur na jižní polokouli. To jsou velice komplexní rozhodnutí. Já tady asi dnes nemohu říci, že ta či ona politika e, na to bude mít e, takový čonaký dopad, ale e, obecně za to jediná možnost, jak zachovat naše podnikání v Evropě, je, aby tady existovaly určité základní podmínky, abychom udrželi svoji konkurenceschopnost. Tady vidíme, jaký je trend. Jde o posun směrem k ekonomice, která je udržitelnější, k bioekonomice, ať už to nazveme jakoli, role obnovitelných zdrojů energie, role biochemikálí, obnovitelných surovin eh, bude stále vzrůstat. A my se domníváme, že u nás v papírenství eh, máme například velké biorafinárky, kde můžeme vyprodukovat eh, mnoho různých produktů z biosurovin a jsme schopni toto dále rozvíjet. Ale abychom se stali skutečně eh, obrem eh, v ekologické chemické výrobě eh, nebo v biopalivech, potřebujeme dostatečné cash flow a obchodní zdraví a konkurenceschopnost, abychom, mm, abychom mohli završit tento, tento krok. A myslím si, že naše zelně jasné. Z podnikatelského hlediska my potřebujeme, potřebujeme předvídatelnost. To je, co potřebujeme od eh, legislatoru eh, Rok 2020 je takovým naším investičním horizontem, kdy potřebujeme určitou předvídatelnost pro toto období a potřebujeme stabilní koncepční politický rámec, který se neustále neproměňuje, protože to vytváří nejistotu, která, která nám nesvědčí. Děkuji. Děkuji panu Jahunenovi za jeho prezentaci. Já si myslím, že to bylo, velice pěkně, nám zobrazil na těch slajdech celkou situaci a vývoj a nyní nastal na čas na diskuzi. Jako první se ohlo, o slovo hlásí Lena Ek, prosím. Vaše eh, firma je jednou z vedoucích eh, firm eh, ve světě a ukazuje, jak důležitá je také kogenerace k tomu, abychom vyrovnali, vyvážili produkce, aby byla eh, dosaženy zisky. Na vrchu toho seznamu, když se podíváte na potenciál těžkého průmyslu v Evropě, některé z těch pracovních metod, které vy používáte, mohou být teda použity i jinde, protože se může využívat odpadní teplo v kombinovaném eh, systému. Eh, našich průmyslových podniků. Takže potenciál v Evropě pro využití, využití stejných eh, metod by zde mohlo být. Jak se na to díváte? Děkuji Leně X a jako další je na řadě Edith Herzog. Děkuji. Chtěla bych se zeptat na větrnou energii, ale mm, i na další věci. Hovoříte o konkurenční výchov, eh, výhodě Evropy ale ta vyprchává časem. Jak chcete uchovat poznatky? Musí se to pravděpodobně prodiskutovat asi ne tady a dnes, ale jak si má uchovat eh, tyto poznatky, toto know-how eh, a kvalitu know-how eh, v Evropě? Zatím to, se to zdá být konkurenční výhodou. Otázka ale, jak dlouho to tou konkurenční výhodou bude. Protože jinak víte, ta investice, mm, my jsme se zavázali k, k třeba procentům mm, pro vývoj a rozvoj na barcelonských cílích, ale ty peníze, když se e, dlouhodobě nevrací, e, tak to bude potíž. A my potřebujeme udržet konkurenční výhodu pro nás, pro Evropskou unii. Vielen Dank. Děkuji Edith Herzog. To byly dva dotazy a já bych nyní navrhl, aby to nejdříve pan Jahomer odpověděl. Děkuji. Děkuji za tato laskavá slova. Myslím, že kogenerace je skutečně e, příležitostí a byla využita e, jasně dobře ve severských zemích z jasných důvodů. Teplo nebo většina našich e, Podniku eh, je spolovlastněna eh, také veřejnou zprávou a eh, odpadní teplo se využívá pro vytápění v těchto obcích a městech. To je široce sdílená praxe ve Finsku a také ve Švédsku. V některých částech Evropy, kde to teplo je tedy méně potřebné, je to v létě i ve Finsku, Eh, tomu taky, že potřebujeme méně tepla, ale přirozeně potřebujeme více tepla. Samozřejmě je to velká příležitost pro kogeneraci v Evropě. Eh, zda to bude ve stejném měřítku jako v severských zemích, to je třeba ještě eh, zjistit, analyzovat. Ve Francii, Německu, Velké Británii už jsme takovéto podniky stavili a myslím, že je tu obava ohledně využívání tedy lesů, protože Mm, my také na druhé straně eh, vyrábíme a ten náš vedlejší produkt, který teplo, se využívá jako energie. A využívání eh, nesprávným způsobem by, bylo, eh, by, by mělo negativní dopad na papírenský, na dřevařský průmysl. Ale může být využívaný odpad, zní otázka. Ano. Děkuji, pan, pane Jahonene. Další pan Chod. On your question. K vašemu dotazu, mně se pořád jazyky pletou. Jak dlouho si udržíme konkurenční výhodu? Dosáhli jsme úrovně 1% evropského financování eh, výzkumu energetických eh, eh, témat. Takže dosáhli jsme Eh, tohoto cíle eh, díky jednomu procentu energetického rozpočtu věnovaného na eh, výzkum a rozvoj. Je třeba pokračovat ve výzkumu a rozvoji, investovat do něj. 6 miliard eur, myslím, má být věnováno tedy, nebo plánováno pro větrnou energii a na další rozvoj, tedy produkce elektřiny z, větru, z větrné energie. Je tedy třeba udržovat eh, tuto technologii na výši. My jsme volali potom, abychom měli cíle. Eh, svět se rozvíjí, to je pravda, ale budeme mít dlouhodobě stabilní situaci jako, lídr, jako lídři, tak podniky budou nadále investovat. A hlavní investice eh, do výzkumu a rozvoje nebyly například z veřejných zdrojů. U těch offshoreových elektráren to bylo 95 z průmyslu samotného, tedy ne z veřejných prostředků. S těmito podmínkami se nám podaří udržet konkurenční náskok. Poslední otázku položí Satu Hasi a pak bych navrhla, abychom i hned přešli do dalšího panelu, protože já mám ten nevděčný úkol, že musím trochu hlídat čas, tak aby měl dostatečný prostor i náš poslední panel. Děkuji. Já bych ráda slyšela eh, od zástupců obnovitelných eh, eh, technologií ohledně čínských plánů. V tom pětiletém plánu Číny se totiž hovoří o obnovitelných zdrojích, tak obnovitelné energie a lidé se domnívají, že Čína může v objemu produkce a dříve či později i v technologii by mohla předběhnout Evropu. Mohli byste k tomuto něco poznamenat, jaké závěry bychom měli vyvodit z ambicí Eh, o nových eh, energetických technologií v Číně a v jejich pětiletém plánu? Eh, gut, ich denke, das ist eine Erfahrung. Myslím si, že to je zkušenost, kterou právě udělala, foto, udělal fotovoltaický průmysl v Evropě, kterou právě zažívá. Uh, Doposud to byly zejména německé, evropské, také japonské výrobci fotovoltaických zařízení, které měly vedoucí úlohu ve světě a v posledních dvou letech najednou nám tam masivně do toho vstoupila Čína, která díky své cenové politice si získala velké části trhu. A zejména v Německu, to potom vedlo k masivní výstavbě fotovoltaických zařízení a tím mám na mysli období roku 2009. Eh, vedou se spory o tom, jakým způsobem se jim to podařilo, jakým způsobem za to byly ekologické standardy, nebo to bylo kvůli nízkým mzdám. Pravděpodobně to byl jakýsi mist veškerých těch opatření. Zda to bude fungovat a bude to schůdné i pro jiné, v rámci jiných technologií, to je otázka, to možná odpovím můj kolega. Um, ale za to tedy bude možné takto přenést i na větrnou energii. Je důležité, ale abychom opravdu dávali pozor, abychom, aby nám jaksi neujel vlak v rámci výzkumu a vývoje v této oblasti. A e, abychom e, vlastně nebyli vytlašeni z trhu ostatními hráči, kteří provozují odpovídajícím způsobem agresivní politiku. Děkuji. Jenom pár slov. E, to, co se stalo v solárním průmyslu se nemůže stát ve větrné eh, energii, protože dovést tuto technologii z Číny stojí stejně jako kdybyste si toto všechno měli vyrobit v Evropě. Proto zde nejsou žádné iniciativy k tomu, aby k tomuto dovozu docházelo. My eh, působíme spíše na, na systém určitých uzlů, kde máme produkční stranu, eh, která posléze dodává do regionu, ale je třeba je třeba eh, investovat do výrobního závodu, který eh, má být v Evropě, eh, abychom si uchovali pracovní místa, abychom měli pracovní místa. Čínský trh byl velice silný díky tomu, že měl levné produkty. Evropský trh má zase své silné místo v tom, že má velice kvalitní produkty, spolehlivé produkty a proto se využívají tedy evropské, evropské materiály, evropské produkty. A s inovacemi, s financemi si můžeme zachovat e, toto, e, tento náskok, protože jinak bychom museli zavřít. Děkuji všem panelistům za jejich vysvětlení a za zodpovězení otázek. Ukázalo to, že to není snadná cesta, ta cesta, kterou jsme si přece vzali, ať je již to cíl 23 či 30 ještě jednou vám mnohokrát děkuji, že jste se dnes k nám dostávili a děkuji vám za vaše velice angažovaná vystoupení. A nyní otvíráme další palen, panel, zde půjde o výzkum, ale také o inovace a Myslím si, že je to opravdu na výsost důležité téma, protože právě v těchto oblastech si musíme dát pozor na to, aby nám neujel vlak. A jsem velice zvědav na projevy panelistů. Nejdříve to bude pan Lamberti. On je generální tajemník Evropské platformy pro ocelářské technologie a pak je to pan Rhys Nielsen, který je ředitel evropských záležitostí u Novozimesu. Já doufám, že jsem to správně vyslovil, říká pan předseda. Začneme um, příspěvkem pana Lambertiera. Já prosím, aby i hned eh, byla spuštěna technika, abychom mohli účinně zacházet i s naším časem. A nyní máte slovo, pane Lambertier. dans son euh, agenda de recherche euh, stratégique, euh, un des éléments clés euh, concerne la réduction. Euh, takže euh, v naší výzkumné agentě euh, zásadní položka se týká výzkumu v oblasti emisí CO2 průmyslu. V ocelárenství máme eh, dva, eh, dvě kategorie postupu. Jednak eh, využívání železné rudy, kde především používáme vysokou pec a, a konvertor a produktem je takutá ocel a v zásadě jde tedy o recyklaci těch železných materiálů v, v elektrické peci, to je ta druhá možnost. V Evropě produkujeme, produkujeme 200 milionů tun e, oceli, 70 e, za použití vysoké PC konvertoru a e, respektive 60% a 40% v elektrických pecích. Z hlediska spotřeby energie měsíce O2, ta první kategorie a vůbec odvětví železné rody spotřebá daleko více energie a má větší měsíce o 2 protože Eh, potřebujeme chemikálie na tu redukci, ke které dochází. Čili pokud zapracujeme eh, CO2, které se emituje také na eh, výrobu elektřiny, kterou to výroba spotřebává, tak bychom snížili emise CO2 čtyřikrát, pokud bychom prováděli recyklaci ocely oproti výrobě primární energie a výrobě ocely se železné rudy. Pokud je úplně 40 let v Evropě, podařilo se nám snížit cirka 50 spotřebu energie a také omezit eh, emise CO2. Čili eh, v souvislosti s tím, co dnes zaznělo, tady dopoledne existuje úzká vazba mezi energetickou činností a emisemi CO2 v oblasti ocelárenství. Ehm, tento pokrok byl možný jednak díky eh, lepší recyklaci ehm, železných, železného šrotu a využívání šrotu v ocelárenství a také také dalšími kroky. Dnes eh, se domníváme, že už jsme na eh, technologické hranici eh, pro další možnost postupu s těmi aktuálními technologiemi. Už jsme blízcí té hranice termodynamického výnosu a potenciál dalších úspor za použití stávajících technologií se odhaduje na 10%, zejména u vysokých pecí. Jaké jsou výzvy do budoucna? Na jedné straně, pokud je o snižování emisí CO2 v oblasti výroby ocely, Chceme pokročit eh, v recyklaci šrotu, dále pokračovat eh, dále v tom pokroku a osvědčených postupech ustávajících výrobních zařízení a eh, podporovat nové technologie a jejich zavádění. Kromě toho také u ocelových produktů z oceánských řešení existuje eh, eh, potenciál eh, v oblasti celoživotního cyklu. To znamená, podaří, podaří se uspořit více CO2 řádným využíváním těchto produktů, pokud se na jejich řádné využití, nejenom na výrobu. Pokud je o ty nové zlomové technologie, my jsme zavedli program ULKOS od roku 2004, bylo to podpořeno Evropskou komisí. To je ocelárenství s ultranízkými emisemi CO2. Jsou tam čtyři skupiny Eh, výrobních postupů, které jsou celá prolomové. Eh, tato, tento projekt byl v roce 2010 a umožnilo nám to identifikovat v těchto kategoriích, v této kategorii tady vlevo vidíte ulkos eh, vysoká pec, kde se recykluje um, ehm, vysokopecní plyn a také dochází k separaci CO2 a je možná jeho sekvestrace, jeho zachytávání tedy a sekvestrace u ostatních výrobních procesů, se tam později, je tam druhý, to je e, alternativa k vysoké peci, jde o fúze redukci. A dále je zde výrobní postup přímé redukce a poté, to, poté tam elektrická pec ta věcí. A potom, e, to je věc pro budoucnost, e, produkce oceli elektrolýzou, elektrolytickým postupem. Pokud je o časovou osu, dokončili jsme identifikaci problémových postupů, které jsou nosné a zahájili jsme v roce 2010-2011 fázi Eh, pilotních eh, testů a demonstračních projektů. A předpokládáme v případě úspěchu těchto eh, pilotních a demonstračních projektů, že budeme moci nasadit, začít nasazovat tuto průmyslovou, tyto průmyslové technologie výrobní od roku 2020. Tady vidíme efektivnost z hlediska snižování emisí CO2 u různých výrobních postupů. U té první kategorie můžeme snížit cca o polovinu emise CO2 díky recyklaci vysokovesního plynu a e, díky CCS, tedy zachytávání a skladování CO2. E, u toho druhého procesu tam e, může dojít ke čtyřnásobnému snížení. U přímé redukce tam je to zhruba na stejné úrovni účinnosti jako u vysokých peci recyklace a u toho postupu elektrolytického efektivita, eh, účinnost z hlediska CO2 závisí na tom, eh, z jakých eh, zdrojů používáme elektřinu. Při samotné výrobě ocely tam samozřejmě vzniká velice málo emisí CO2, ale pokud do toho zapracujeme také CO2, jehož emise bude nutné, proto aby se vyrobila ta potřebná elektřina pro tu výrobu, tak v tu chvíli, vzhledem k tomu, jakým způsobem dnes vyrábíme v elektřině Evropu, tak to není zajímavé. Ale naopak, kdybychom pokračovali ve, výboj, ve vývoji Eh, využívání eh, obnovitelných zdrojů, eh, kde se snižuje emise CO2, tak samozřejmě tento výrobní postup může být zajímavý, ale je to otázka daleké budoucnosti. Top gas recyklace, recyklace vysokorychlostního plynu. Tam odseparujeme CO2, čili jednak se zlepší ten postup výroby oceli tím, že dochází k celkové redukci, ke zlepšení energetické účinnosti o 10% a CO2, který byl zachycen, bude, je potom sekvestrován Eh, ve, sla, ve vrstvě slané vody. U toho výrobního postupu v současné době jsme v, tady v únoru 2001 předložili eh, žádost eh, v rámci nové rezervy Intrans. Jde o prostředky vyčleněné, či respektive, pardon, jde o práva na emise CO2 300 milionů těchto alokací práv bude alokována 8 eh, procesů, na 8 projektů CCS. V nadcházejících letech doufám, že nich bude i tento. V případě úspěchu naší žádosti by to bylo zavedeno ve Florence ve Francii na eh, průmyslové vysoké pece, která produkuje milion tun ročně. Kromě toho eh, budeme experimentovat s vysokou pecí o 500 milionech tun ročně v Eisenhüttenstadtu v v Německu Eh, opět v oblasti možnosti recyklace vysokopasního plynu a optimalizace celého výrobního postupu. Druhý výrobní postup, ten je úplně nový, eh, jde o redukci, která probíhá eh, v cyklonu, tedy v odprašovači, následně po fúzi. Tady je zajímavé, že využíváme rovnou železnou rodu, uhlík, a, pardon, koks a, a čistý kyslík. Tady se produkuje, tady vzniká hodně eh, velké objemy CO2 a to usnadňuje zachytávání a skladování CO2. V Nězozemsku máme pilot eh, o 8 tunách na hodinu, respektive ten se staví nyní za podpory Nězozemské vlády a Evropské komise. Tento pilotní projekt bude spuštěn za měsíc eh, v dubnu 2011. Máte tady fotografie, je to, před, je to přece jen projekt ohromné velikosti. Kromě toho nezapomínejme, že ocel může také, oceánci může také přispět eh, ke snižování emisí CO2 eh, v, klíčových, v klíčovém sektoru průmyslu, eh, kde dokážeme vyhodnotit přínos CO2 v rámci ušetřeného v rámci recyklace oproti potřebě vyrábět ocel. Čili stejně jako energetiky, u automobilek a u stavebnictví. U nás je velký potenciál redukce O2. Eh, u stavebnictví je obtížné stanovit nějaký poměr, stanovit jasná čísla, protože zejména pokud je o rekonstrukce eh, o plašti, budov, se nepoužívá pouze samotná ocel, ale společně se používá s izolanty, jako je sklo. Eh, ale u oceli je faktor minimálně 10 ku 1, pokud vezmeme v potaz směs těchto materiálů. Na závěr tedy Eh, produkce oceli v Evropě snižuje, eh, snížila o 50% své emise CO2 a snížila o 50% své energetickou účinnost v uplynulých 40 letech. Eh, stále ještě existuje potenciál pro zlepšení eh, se zvyšováním eh, recyklace šrotu a technickém pokroku u výrobních zařízení, ale drastické snížení emisí CO2 můžeme dosáhnout jedině nasazováním průlomových technologií, průlomových výrobních procesů. Tady máme zahájeny pilotní projekty a demonstrační projekty, které budou zahájeny v průběhu roku 2011 a budou tyto výrobní technologie a bude to, bude to potom teda rozvíjeno v dalších deseti letech. V případě úspěchu těchto projektů eh, je samozřejmě třeba také zvážit výrobní náklady a zachovat konkurenceschopnost. Eh, a musíme být schopni to řešení technicky zvládnout a eh, musí, musíme zajistit akceptovatelnost CCS pro občana a v, pokud budou splněny všechny tyto podmínky, tak od roku 2020 můžeme zavádět tyto nové průmové technologie přímo do výroby a e, ocelárenství e, musí také usilovat o snižování emisí CO2 v rámci celého životního cyklu oceli. Děkuji. Děkuji panu Lambertierovi. Mně se dvě věci velice dobře líbí, zejména, že jste jasně ukázal na to, že CCS není potřebný pouze pro produkci energie, ale také v oblasti ocelářství, kde nemáme žádné možnosti, jak snížit emise CO2 na nulu. Právě v této oblasti tedy je možné používat technologii CCS. A pak se mi dobře líbilo, že se jasně ukázal, že ve, v oblasti snižování emisí CO2 existují fyzikální hranice, že to prostě nelze snižovat do nekonečna. Já musím říct, že jako inženýr to velice dobře chápu. Takže za to vám mnohokrát děkuji. Nyní se dostáváme k dalšímu panelistovi, to je pan Nielsen. A vidím, že prezentace je již připravena, takže můžeme začít a potom budeme pokračovat s diskuzí. Děkuji, děkuji také za pozvání. Já eh, budu hovořit o Novozim. Novo, naše firma je lídrem eh, v tomto druhu biotechnologií. Po, eh, poskytujeme takto eh, různé druhy produktů a jsme také vedoucím představitelem na, na výzkumu a rozvoji. Teď máme určité výzvy, máme omezené zdroje, narůstá nám populace, což eh, narůstá, kvůli tomu narůstá tlak na potraviny, na suroviny a na eh, rostliny. Tady vidíme, že éra fosilních paliv končí. Eh, možná, že budeme využívat nukleární energie kdo ví. A startuje tedy ekonomika stavící na biopalivech. V Německu v, Něme- v Dánsku už můžete na více než 100 místech si naplnit ehm, nádrž biopalivy, když jdete autem. Důležité je, abychom se připravili na novou generaci biopaliv, která bude mm, široce využitelná a následně, abychom vyráběli eh, z těchto zemědělských surovin i textilie a další produkty. Musíme říci, že zemědělský sektor není dostatečně využíván v Evropské unii. Eh, zbytky eh, ze zemědělství jsou jedinečnou příležitostí k tomu, abychom je inovativně využívali pro biotechnologická řešení, abychom investovali do venkovské infrastruktury, aby eh, vznikaly biorafinéria, abychom snižovali emise, vytvářeli pracovní místa a posilovali energetickou bezpečnost. A proto je zapotřebí, abychom nastartovali tuto transformaci. Chtěl bych se zmínit o té eh, biorafinerii, co vlastně budeme potřebovat jako suroviny. Používáme eh, zbytko, eh, zbytky z různých produkcí a na pravé straně máme možné výrobky čekáme, že do budoucnosti nové druhy biopaliv budou um, možno využívat mnohem lépe a budeme mít také různé chemické látky a budou možné používat pro mnoho dalších produktů. Uh, především chceme tento průmysl zakládat na nefosilních palivech. Důležité je, abychom poznamenali, že následující generace eh, biopaliv je dalším krokem eh, k potenciálnímu dalšímu využití eh, biologických surovin. Zaměřujeme se tedy na vybudování hospodářský založeném na biotechnologiích. Eh, biotechnologie kromě biopaliv mohou přispět více než 2,7 eh, eh, hrubého národního produktu do roku 2030 podle údajů OECD. A podle Světového ekonomického fóra je tu potenciál zisku v 230 mm, miliard amerických dolarů. Eh, také je zde jasný příspěvek k nízkouhlíkové ekonomice. A e, nejdůležitější je, abychom zaprvé zvýšili účinnost, abychom snižovali energetickou náročnost. To je naším hlavním cílem, už se na něj zaměřujeme a dosahujeme určitého pokroku. Za druhé, abychom přešli na biopaliva, to je druhý krok a jedná se o biopaliva druhé generace, nové generace. Je to ale politická e, bariéra do určité míry. A když se nám toto všem podaří, tak se nám podaří ušetřit přes miliardu e, tun CO2. Eh, také je zde možnost další generace etanolu a to bude zlatá příležitost pro Evropu. Pokud se podíváte na 25 zbytků ze zemědělství a využijete stávající technologii, můžete je proměnit v biopaliva nové generace, tak můžeme nahradit 62 spotřeby Eh, ropy do roku 2020. Můžeme vytvořit až milion pracovních míst, zejména ve venkovských oblastech. Můžeme dosáhnout velikého eh, růstu zisků a také snížit emise eh, CO2 o 16 v dopravě. a jedním z našich cílů jsou také tedy emis, snížení emisí CO2. Čtvrtým hlavním cílem je nahradit petrochemické výrobky, materiály, které se zakládají na, na biotechnologiích. Ještě jsme tohoto cíle nedosáhli, ale činíme pokrok. A měli bychom zdůraznit, že v následujícím rámcovém programu, programu pro rozvoj a e, výzkum bychom se na to měli zaměřit. Evropa, Evropská unie má dobré postavení, konkurenční postavení e, v těchto technologiích a proto bychom se měli zaměřit hlouběji na tato e, na tyto oblasti. Na jaké jsou naše další perspektivy? Měli bychom tedy Eh, využívat druhou generaci paliv, protože ta první už zde je. A dalším krokem pak je vytváření nových biomateriálů, což může vytvořit obrovský nový zisk pro eh, Evropskou unii, může nás eh, zbavit takové závislosti na, na fosilních palivech a také to může také to může být pro zemědělství mm, příležitostí k tomu, aby lépe ještě přispělo eh, k ekonomice Evropské unie. Obnovitelný sektor je pořád ještě v plenkách. Eh, obnovit mm, chemické eh, výrobky z biologických surovin ještě nejsou kompetitivní co do ceny a výkonu. A nyní bych se chtěl zmínit o několika projektech. Máme tu Dupont, eh, Danisco, Godier, ale mnoho firm evropských eh, firm spolupracuje a snaží se eh, jít touto cestou biomateriálu. Důležité je, že když chceme mít takovouto ekonomiku, která se bude zakladat na těchto eh, biotechnologiích, musíme eh, jasně na to připravovat cestu. Musíme připravovat biorafinerie eh, ve, na venkovských oblastech a připravovat k tomu infrastrukturu. Do roku 2050 nebo do jiného cílového roku budeme potřebovat tyto mm, tyto nové podniky, eh, protože do té doby eh, budeme se muset odklánět od fosilních paliv. Evropa by si měla zachovat vedení, neměli bychom eh, opomínat, opomíjet to, že krize nám může hm, pomoci k tomu, abychom proměnili v Evropu do ekonomiky, která bude založená na takovýchto biotechnologiích a měli bychom to příležitosti využít. Děkuji. Děkuji panu Nilsnovi za jeho přednášku. Myslím si, že se zmínil o, nebo hovořil o velice důležité oblasti zemědělská politika nás parlamentu zdažívá, zajímá. Neustále Lisabonská smlouva nám propůjčila legislativní pravomoci na tomto poli a samozřejmě tam je třeba se vydat novými cestami, jednak aby se překonala krize, ale také proto, aby se vytvářela nová pracovní místa a abychom tento sektor vybavili jaksi pozitivami, aby mohl zvládat budoucí vývoj. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za tyto zajímavé prezentace oběma panelistům. A mám stručný dotaz na pana Nilsena. Myslím, že ze skromnosti jste nám nevysvětlil, do jaké míry vaše produkty mohou přispět eh, k analýze životního cyklu eh, u eh, tradiční produkce etanolu, protože ten obsah tam je, my se bavíme o různých generacích biopaliv, ale potenciál využití biochemie biochemických produktů eh, v, ve spojení s odpadem ze zemědělství, ten potenciál je obrovský. A nyní, eh, jak to zmiňoval pan předseda, se bavíme o možnosti vyjednání eh, respektive o revizi společné zemědělské politiky, takže kdybyste to mohl tuto trošku rozvést, bylo by to pro nás všechny zajímavé. A pana Lamberteriho bych se ráda zeptala hledně oceláren. Mám dva dotazy. Samozřejmě existuje interní eh, benchmark pro různé typy pecí ve světě. A mne by zajímal váš názor na ten potenciál, protože nejlepší výrobní postupy, nejlepší pece, a některé z nich jsou v Evropě, ale část z nich také eh, v Evropě nemá až tak dobré výsledky a potenciál pro zlepšení eh, tady je jak si z dola nahoru. A jaký tady ten potenciál podle vás, podle vás je? A druhá otázka se týká eh, zejména ETS a situace v ocelárenství. Eh, Elko Arbej, eh, severošvédská firma, švédská firma na severu Švédska, obhospodařuje zdroje asi 90% železné rudy v Evropě a jejich ocelové pelety Eh, se ocelové platy dodávají velkému procentu oceláren v Evropě, 40%. Eh, a nemají až tak velký zájem na systému ETS a návrhu ohledně benchmarkingu, protože komise se rozhodla v rámci benchmarkingu eh, vzít v potaz všechny ocelárenské podniky, ale ne ty, které disponují tou železnou rudou. To znamená, v podstatě ten sektor si je rozdělen do dvou kategorií, protože je tady jenom jeden velký podnik, není jich třeba šest, je to sektor, kde se může snadno nastavit benchmark, protože tam ten benchmark je globální vzhledem k velikosti té firmy. To znamená, že vlastně ten podnik vypadá, eh, vypadá z toho systému ETS. A jak, jak vnímáte dopady této věci pro evropské ocelárenství? Bude to znamená, že evropské podniky budou více dovázet, budou více dovážet eh, pelety horší kvality z hlediska ekologie, klimatu od jednot ve světě, anebo anebo budou používat ten švédský produkt, který je kvalitnější. Zajímal by mě váš pohled na tuto věc. Děkuji. Děkuji Leně Ek a nyní má slovo Satu Hasi. Uh, Děkuji. Také se chci otázat pana Nielsna. Ten pohled eh, do budoucnosti Eh, ohledně biochemie a bioproduktů další generace, biopaliv vyrobených ze eh, zemědělského odpadu eh, jsou velmi fascinující. Ale jak se díváte na země, Eh, na, na využití země, za využití pozemku, protože u biopaliv první generace bylo využití zemědělské půdy eh, velkým tématem. Využití zemědělské půdy eh, na energetické účely má nebo může mít dopad například na zemědělskou výrobu. A je tu omezený, eh, omezená výměra, která je k dispozici na planetě k zemědělství. Eh, můžete také komentovat eh, tento aspekt vaší fascinující vize? Děkuji, já jsem se sám dál na seznam řečníků. Chci se zeptat obou panelistů. Implementace legislativy. Uh, 2008 jsme přijali velice krásné právní přednisky, byl to klimatický energetický balíček, má přijít technologie CCS, jsou tam obsažená i biobaliva a já mohu z vlastní své členské země říct, že tam probíhá obrovská diskuze okolo eh, biopaliva typu E10, protože občané eh, nechtějí toto biopalivo kupovat. Pravděpodobně je to důsledkem nedostatečné komunikace, možná k tomu byste mohli něco zmínit. A co se týče technologie TCS, ve veškerých stranách, opravdu průřezově, máme velkou, velké odmítání této e, technologie, již existují občanské iniciativy, komunální parlamenty, schvalují usnesení proti CCS a my tady hovoříme o tom, jakým způsobem překonat klimatickou krizi, ale ta akceptance v členských zemích, já tady hovořím pouze za sebe, za Spolkovou republiku Německo, tak tam máme tedy opravdu obrovský problém. Tam já jsem v podstatě osamocen, je tam jenom několik pár kolegů dalších, kteří jsou přesvědčeni o těchto věcech, ale možná byste nám mohli vysvětlit, zda jste toto zohlednili i ve vašich úvahách. Totiž jakým způsobem můžeme eh, tyto věci vysvětlit průmyslu občanům a eh, jakým způsobem zajistit, aby si vlastně jednotlivé, jednotlivá průmyslová odvětví nepřesouvaly vinu a Černého Petra mezi sebou a nakonec toho Černého Petra nepřesunuli směrem do politiky. Děkuji. Oui, donc, euh, je vais essayer de répondre. Já se tedy pokusím odpovědět na dotazy, které se týkají ocelářského průmyslu. Za prvé, co se týče lepší výkonnosti celosvětové, máte pravdu, že některé eh, továrny v Evropě eh, odpovídají těmto celosvětovým kritériím. Když se podíváme eh, na jiné země, které mají tuto úroveň, tak především se jedná o Japonsko a Koreu. A je zapotřebí mít na paměti, že dochází k velkému rozvoji ocelářství v Číně a v Indii. V roce 2010 Čína reprezentovala 45 celosvětové produkce ocely a pravděpodobně dosáhne 50 v následujících dvou letech. Pokaždé, když dochází tedy k takovému transferu produkce nebo nárůstu produkce v Číně nebo v Indii, je tu problém s únikem uhlíku, protože tyto země jsou méně výkonné než my, eh, co se týče energetické účinnosti a emisí CO2 při produkci ocely. Co se týče Evropy, ano, máte pravdu i v tom, že tu jsou rozdíly mezi těmi nejlepšími a méně, těmi méně eh, dobrými podniky, ale je to méně 20 případů oproti těm nejlepším, eh, co jsou v Evropě. A proto jsem hovořil tedy o tom potenciálu, zbytkovém potenciálu ještě, eh, což je zhruba 10%, který se ještě může tedy společně zvyšovat, aby dosáhl úrovně těch nejlepších ocářských podniků. Druhá otázka se týkala pelet. Zmínila jste se o společnosti LKB, která ve Švédsku produkuje um, železné pelety. Ano, jsou to kvalitní pelety, vyrábějí se v Evropě, ale eh, s peletami existuje celosvětový obchod, takže ať se koupí ve Švédsku nebo v Brazílii, Nakonec se jedná o celosvětový trh. Takže to je první eh, věc. Pak, eh, když eh, si srovnáme emise CO2 po světě, zaintegrujeme tam i mm, emise CO2 na výrobu pelet, tak pohled spotřebitele a výrobce oceli v Evropě je takový, že ty Eh, pelety nejsou eh, zatíženy eh, výrobou nebo produkcí CO2. Globálně, když se používají pelety v aglomeraci, tak že máte dobrou energetickou účinnost, tak se ty, ty způsoby srovnají. Doufám, že jsem takto odpověděl na váš dotaz, co se týče eh, potřeby legislativy eh, ohledně člení klimatickým eh, změnám. To je opravdu široká diskuze a máme tedy systém mm, obchodování s povolenkami. Ocelářské firmy docházejí určitého pokroku, aby byly energeticky účinnější, snižovaly emise CO2 ale jak už jsem uvedla, tak bohužel dnes s těmi technologií, které, které máme, pokrok, zbytkový pokrok, který můžeme ještě dosáhnout, je velice slabý. Můžeme tedy dosáhnout toho, že všechny podniky tedy budou se chovat jako ty nejlepší, můžeme mm, šířit osvědčené praxe, můžeme instalovat, eh, pardon, můžeme investovat do, eh, do toho, aby se obnovovaly technologie tak, aby byly opravdu špičkové. Eh, co se týče konkurenceschopnosti evropského průmyslu, tak do roku 2012 zde máme systém obchodování s povolenkami na emise. A my máme si stanovit benchmark 10 oproti těm tedy nejlepším, které jsou v Evropě. A z toho důvodu jsme museli inovovat ještě více, abychom, abychom ještě zvýšili eh, účinnost, energetickou účinnost našich eh, podniků, abychom dosáhli tohoto cíle benchmarku. Bylo to velmi obtížné pro různé podniky, nicméně se nám eh, na druhé straně daří tedy přecházet od laboratorních do pilotních projektů k demonstračním projektům a následně to zavádět do praxi, což je velice důležité. A projekt CCS například, hm, který máme eh, ve Francii, eh, tak v únoru už jsme předali eh, patřičný dokument a na začátku roku 2012 dostaneme výsledek. Následně, pokud dostaneme autorizaci, můžeme ji realizovat eh, na konci roku 2015. To znamená, že začneme skutečně využívat od roku 2016 a budeme potřebovat alespoň pětiletou zkušenost k tomu, abychom ho mohli skutečně zhodnotit. Takže časový faktor zde hraje obrovskou roli. Děkuji. Eh, začnu tedy otázkou, která se týká komunikace a eh, přijímání, akceptance o které jste hovořil. U biopaliv je to zajímavá věc. Před pěti lety se o nich hovořilo jako o zachránci dopravy a eh, velice rychle se proměnili v obětního beránka. Hovoří se o udržitelnosti biopaliv a mluví se o e, střetu mezi výrobou paliv a výrobou potravin. Ale pro nás je to velice jasné. Pro nás jde o to, že druhá generace je udržitelná a ta bude fungovat nejen pro dopravu, ale také pro společnost. Důležité je, abychom opravdu měli dobrá kritéria pro udržitelnost a to platí také pro ty další generace. Další generace nejsou také žádným všelékem. Eh, pořád budou eh, zdroje omezené. Eh, zemědělská půda je omezený zdroj. A mm, máme jen jedno řešení a to jsou biopaliva. Vidíme, že se rozvíjí elektromobily, ale jediná možnost pro dopravu je, abychom měli udržitelnou dopravu a pokud bude připravena tedy další generace biopaliv, máme také využívat. Jde také o to, abychom nezbírali příliš mnoho těch zbytků eh, z polí, protože eh, musíme udržovat také mm, mm, kritéria další udržitelnosti pro zemědělství. WWF se tím eh, zabývá a doufáme, že nám pomohou vytvořit takováto kritéria. Bloomberg se tím zabývá. Očekává se, že tak 25 zbytků se dá odebrat z polí, nebo možná trochu více, ale Eh, může to docházet, docházet k určitým variacím eh, souvisejícím s daným regionem nebo eh, charakteristikami tamní půdy. Samozřejmě, že se zabýváme také možností využití energetických plodin. A a mohli bychom eh, během 10-20 let využívat také organický pevný odpad eh, a mm, na druhé straně by to pomohlo zemědělcům, aby také mohli diverzifikovat. Je zapotřebí, abychom eh, ze spoda postupovali nahoru na tom žebříčku hodnot, tak abychom vytvářeli hodnotu, abychom vytvářeli zisk. Já vím, že to není všelek, ale pokud něco chceme teď udělat, tak se musíme zaměřit na využívání druhé generace biopaliv ta, eh, když se podívám na to, s jakou rychlostí se vyrábí ty nové nebo vznikají nové eh, generace paliv, tak je to vždycky tak po pěti letech a teď se musíme zaměřit na směrnici, na to, co nám říká směrnice o eh, obnovitelných energiích. Máme dosáhnout 10% podílu roku 2020. A když se na to podíváme sledujeme na tu novou generaci biopaliv, tak je to prostě příliš málo. Podle Eh, údajů komise eh, členské státy toho nepřinášejí mnoho ohledně způsobu využití eh, biopaliv. Členské státy mohou využít 5 pak možná, napíšu, pak možná uvedou 10 ale pro investory kteří mají vybudovat ty velice náročné, finančně náročné první eh, výrobny, eh, které budou spojeny s velkými, eh, s velkými náklady, tak to pro ně nebude schůdné. Bylo by dobré, kdyby vznikl specifický mandát ohledně začlenění biopaliv druhé generace do nafty Můžeme se podívat na to, co uvádí směrnice o obnovitelných zdrojích. Může to být způsob zdanění pro jednotlivé eh, druhy eh, paliv. My můžeme tady tímto způsobem o 90 snížit eh, produkci CO2 oproti běžným fosilním palivům. Opět klíčovým klíčovým heslem je, že budeme mít nebo můžeme mít biopaliva, můžeme mít eh, bioprodukty například tím, že budeme eh, eh, štěpit celulózu na cukry a z toho dále tedy vyrábět chemické látky a další produkty. Můžeme vás tedy ujistit, že to je skutečně správná cesta, kterou se máme vydat, ale je třeba, abychom nejdříve vybudovali Eh, infrastrukturu tak, aby byla udržitelná, aby byla výroba těchto biopaliv udržitelná. Ten cíl by měl být možná 20, 30, já nevím. Eh, záleží to také na tom, jaké zdroje budou k dispozici na polích. Oui, excusez-moi, euh, parce que j'ai oublié de... Eh, promiňte, já jsem ještě zapomněla zareagovat na část vašeho dotazu ohledně akceptovatelnosti, přijatelnosti pro veřejnost. Je jasné, že ty průlomové technologie, výrobní procesy, které vyvíjíme pro snižování emisí CO2, jsou všechny spojené s využíváním CCS, tedy zachytávání skladování uhlíku či CO2. A tady samozřejmě je problém s přijatelností pro veřejnost ve všech zemích Evropské unie, čili to je třeba se snažit řešit nadcházejících, nadcházejících letech. To se týká všech těch osmi eh, demonstračních projektů. Eh, alespoň jeden je spojen eh, je spojen s výrobou energie a sedm je spojeno s CCS. Takže ten problém, problém, problematika přijatelnosti pro veřejnost je nesmírně důležitá. To bylo pěkné závěrečné slovo našeho druhého panelu, totiž je třeba také akceptovat to, k čemu se nakonec dopracujeme, je třeba to o tom informovat, správně to sdělit. A nyní se dostáváme k třetímu panelu. Já děkuji všem oběma panelistům za jejich eh, zajímavé příspěvky. Ukázali jasně, jak vypadají nové odvětví produkce, biochemie a tak dále. Panel byl rozhodně velice zajímavý a nyní se dostáváme k panelu číslo 3 a poprosil bych oba panelisty, aby přišli zde sem k nám za předsednický stůl. Bajda. Ještě jednou, prosím oba dva panelisty, aby se dostavili sem ke mně za, předsednický, za předsednický stůl, abychom opravdu dokázali dodržet náš časový harmonogram, aby byla možnost také ještě diskutovat o příspěvcích. Chci zde přivítat, vřele přivítat pana Karstena Neuhofa, který pochází z Berlínu, z Institutu pro um, ekonomický výzkum. A pak chci přivítat Jeremy Nicholsona, který pochází ze Spojeného království, je ředitelem UK Energy Intensive Users Group. Prosím. Dobrý den, děkuji mnohokrát za příležitost vyslovit se zde na toto aktuální téma, průběžně diskutované téma. Dovolte, abych začal s grafem, který jsme věnovali v roce 2007, kdy jsme vyhodnocovali, do jaké míry směrnice o ETS, o EU ETS bude mít dopad na uniky a přesuny eh, emisní výroby jinam. Když hovoříme o unicích uhlíku, musíme začít definicí toho, oč vlastně běží. Eh, eh, my zabýváme tím, že na evropské či, eh, či vnitrostátní úrovni se vytvářejí pobytky eh, proto, aby výrobci, kteří mají hodně emisí CO2, delokalizovali výrobu jinam. Čili jsou to, je to politika, která vyvolává tyto změny. Dochází ke změnám, dochází k, eh, k delokalizacím investic globálně, to vždy, ale nás tady zajímá, zda politika v oblasti klimatu kterou uplatňujeme, náhodou nespouští tyto změny, protože v takovém případě by samozřejmě eh, klimatologická politika byla méně efektivní a zároveň by to bylo zlým příkladem pro jiné regiony světa. Eh, nastavovat se takové eh, režimy v oblasti klimatické politiky, které nesvědčí zaměstnanosti a výrobě v jejich zemích. Čili třeba vyhodnotit, zda dochází k těmto unikům, takzvaným unikům uhlíku, a pak je třeba sledovat, zda v souvislosti s klimatologickými opatřeními naše podniky nečelí výrazně zvýšeným nákladům. My jsme provedli tuto studii pro Velkou Británii, ale v jiných evropských zemích situace velmi podobná. Eh, sledovali jsme to, do jaké míry eh, výrobní náklady rostou při ceně uhlíku 32 20 eh, euro, a to v poměru k, k ceně. Identifikovali jsme nějakých 10-15 sektorů, kde může docházet eh, k výraznému navýšení výrobních nákladů. Eh, vidíme eh, modře náklad spojený se zvýšením ceny elektřiny a v šedé zóně zvýšený navýšení nákladů. pokud tyto podniky musí nakoupit emisní povolenky na CO2 na to, aby pokryly svoji výrobu. To jsou tedy odvětví, která čelí zvýšeným nákladům kvůli tomu, že se by se stanovila cena emisí CO2. Dále je zde druhá fáze, jaký byl dopad na na daných sektorech. V energetice eh, se ví, že není možné delokalizovat, takže tam je to v pořádku. Pokud je o eh, refina, eh, ref, rafinérky, tak tam na tom až tak nesejde, budeme jich potřeba stále více a tam tedy tak, až tak velkým změnám nedochází. Protože také třeba zase investiční navratnost investic. Ale um, k úniku může docházet, jak říkají odboráři a spotřeba a další, eh, pokud eh, a, a tento seznam tedy odvětví, na která se upozorňovalo, u kterých může hrozit eh, přesouvání výroby, tento seznam se výrazně rozrostl. Eh, tyto eh, sektory nadále dostávají eh, povolenky na pokrytí svých plných potřeb, čili bezplatných povolenek a my se nyní zaměřujeme na to, kolik povolenek bezplatných tyto odvětví dostávají vzhledem k jejich potřebám, k jejich nákladům. Eh, máme to za rok 2009. Vidíme, že většina těchto sektorů dostala více bezplatných povolenek. To znamená, že hodnota těch bezplatných povolenek v roce 2009 byla vyšší než jejich zvýšení nákladů. Můžeme připustit, že rok 2009 byl začátkem hospodářské krize. Kdybychom to tež vypracovali pro rok 2010, tak to vypadá ještě eh, hůře. A pro rok 2008 před nástupem hospodářské krize například eh, ocelárny dostaly 20 více bezplatných povolenek, než kolik měly emisí v tom roce. Takže Eh, naším politickým prostředím vytváříme situace, kde, eh, kde sektory, kde dochází eh, k potenciálně, mohly potenciálně k úniku, že se jim nezvyšují náklady. Velice dlouho se diskutovalo o tom, jak nastavit benchmarky. Já se k té diskusi nyní nechci vracet. Myslím, že ta diskuze jsou přinesla velké tenze a já jsem rád za to, jak se uspořádali a zorganizovali toto slyšení, že jde o to zaměřit se na podporu nízkouhlíkových eh, investic, jak proto vytvořit příznivé prostředí v Evropě. Abych tady rád eh, argumentoval protože že eh, podle mého nedochází k únikům uhlíku kvůli klimatologickým politikám Evropy, protože ta dočena odvětví vlastně z toho měla přís, mm, prospěch, částečně kvůli hospodářské krizi. A ano, můžeme se o tom ještě bavit, ale myslím si, že ani nebudeme dobrou snačelit výraznému úniku eh, eh, vysoce emisních eh, výrob kvůli našim klimatickým opatřením. Je tady, myslím, jedna oblast, kterou třeba projednat a totiž, co se děje v oblasti hliníku a mědi. Tam víme, že čelí pouze přímým nákladům spojeným se zvyšováním ceny elektřiny, ale pokud je o cenu CO2, tak to, tyto sektory neřeší, protože využívají pouze elektřinu. U těchto eh, odvětví, které, eh, která jsou relativně malá, ale důležitá, eh, směrnice počítá s tím, že by měly nárok na státní podpory a nyní běží konzultace, kdy se má rozhodnout přesně, jak by vypadaly pokyny pro poskytování státní podpory. A tento graf je velice užitečný, protože tady vidíme širší souvislosti a srovnání s jinými hm, potenciálně dotčenými sektory, kde se to řeší, nebo může řešit prostřednictvím alokace povolenek a do jaké míry e, ty náklady zvyšuje rostoucí cena elektřiny. Myslím si, že e, hospodářská soutěž je velice relevantní ještě z jiného úhlu pohledu. My jsme ztratili dva roky evropskými diskusemi o unicích uhlíku a zapomínali jsme se zaměřit na e, konkurenceschopnost a inovace v této souvislosti. A jiné země tady se vedly trošku efektivněji a myslím si, že jsme se tady už, už tady byl zmiňován, zmiňován ten pětiletý plán Číny. My jsme se sešli s čínskými eh, představiteli. Bavili jsme se s nimi o uplynulé pětiletce, která skončila loni, kdy Čína chtěla zvýšit energetickou uh, účinnost u posílit energetickou účinnost o 20% a tento cíl Čína splnila. A nyní se nastavila nový cíl posílit energetickou úspornost o 16%, u uhlíkové nebo náročných odvětví, tady s vysokými emisemi, eh, tam je také stanoveno procento mezi 10 a 20 procenty. A do roku 2020 tedy má Čína nastaven jasný rámec ambiciozní cíle. Eh, a jak to chce Čína zrealizovat? Eh, Čína, čínská vláda stanoví konkrétní specifická opatření. Tady vidíme, že tisícovka energeticky nejnáročnějších podniků Eh, má stanoven svůj cíl, také 10 nejlepších podniků v oblasti úspor energií. Eh, ten nový, u toho nového pětiletého plánu Čína ještě více pomýšlela na zvýšení nákladů na výzkum a vývoj až na 10 HDP, tak aby měla jistotu, že dokáže pardon, na 2,2 HDP, tak aby dosáhla svých cílů. U nefosilních paliv a jaderné energetiky se ty cíle revidují, to eh, bylo není oznámeno. Není výzva, které čelíme v Evropě, je jak vytvářet prostředí, které bylo stejně, eh, stejně přitažlivé pro investory, tak aby se poštěli do nízkohlíkových eh, technologií i v Evropě. Myslím si, že cestovní mapa do roku 2050 je dobrý začátek. Ehm, v souvislosti s tím, na co tady stále narážíme dnes dopoledne, že ti hráči, hm, hospodářské subjekty potřebují mít nějakou předvídatelnost pro své investice. A cestovní mapa do roku 2050 je velice eh, efektivní nástroj. A myslím si, že Žádný evropský plán nebyl vnímán jako důvěryhodný, pokud nebyl doprovázen specifickými politikami, ve kterých se státy členských, eh, vlády členských států zaváží k naplnění těchto cílů. Čili potřebujeme robustní politiku, tak aby i soukromé subjekty, soukromé hospodářské subjekty eh, v to měly důvěru a byly připraveny k investicím. Eh, různé výzkumné ústavy v Evropě sledují dosádní výsledky EU ETS a musím říct, že po roce fungování toho režimu mám větší optimismus vkládám větší optimismus v tento režim. A to ze tří důvodů. ETS eh, e pracuje eh, s rozhodovacími procesy v podnicích eh, v různých rovinách. Když se vezmeme, jak podnik provádí strategická rozhodnutí, nejprve je třeba zaujmout vedení, pak je třeba poskytnout jasný rámec pro investiční rozhodnutí a dále je třeba pomoci s realizací těchto investičních rozhodnutí. A já nyní ukážu, jak ETS pomáhá ve všech těchto třech rovinách z hlediska zaujetí pozornosti vedení. Eh, my jsme si eh, prošli situaci u tisíce podniků v Evropě a eh, všichni z nich říkali, že dlouhodobé cíle jsou důležité a také, že se zaměřují buď na ETS nebo konkrétní podporné režimy pro určité technologie, čili oba typy politik pro ně hrají roli. Dále, pokud je o jasnost, o jasné rámece, tak právě jasný režim ETS je důležitý pro podniky, dnes ovšem zaznamenáváme, že ta trajektorie neodpovídá našemu dlouhodobému cíli, tedy snížení emisí o 90% v Evropě do roku 2050. A pokud umožňujeme offsety, tak ta trajektorie se ještě více vzdaluje tomu dlouhodobému cíli. Pokud počátečně povolíme offsety, tak na, následovně je třeba urychlit snižování emisí. A to znamená, že s tím jsou spojené investiční náklady kvůli chybným investicím zpočátku a tím se tady zvýší investiční náklady pro Evropu pro zajištění snížení emisí, které se nastavila. Dále pokud je o usnadňování investic do nízkouhlíkových technologií. ETS stanoví cenu eh, uhlíku, cenu CO2 a zejména pro průmysl je toto důležité, protože není možné na mikroúrovni řídit průmysl. Já si myslím, že z hlediska Evropského parlamentu to není možné, ani z hlediska eh, vlád členských států. Čili potřebujeme, aby se ta cena CO2 promítla do všech výrobních procesů, ať už je to eh, ať už je to cement a stavebnictví a podobně, a propojenost těch odvětví také, tak aby účastníci jednotlivých fází toho, toho, toho výrobního procesu činili správná rozhodnutí. Pokud zvýšíme energetickou činnost u ocelenství, je třeba eh, vytvořit pobytky tak, aby tak, aby ocelenství tedy bylo nahlíženo jako efektivnější a úspornější odvětví a eh, podle toho také vypadá potom některá rozhodnutí ohledně inovativních produktů. Eh, doposud ETS e nebylo vnímáno jako příliš striktní nástroj a myslím si, že pokud chceme jít tou cestou k dosažení našich cílů, tak asi budeme vyžadovat trošku přísnější uplatňování toho režimu přísnější pravidla. E, to je věc, které nyní právě čelíme. Členské státy, například Velká Británie, vytvářejí e, režimy na podporu ceny uhlíku, protože mají pocit, že ETS nestačí. Z hlediska EU tady je e, rizikový faktor. Pokud neposílíme evropské ETS, tak členské státy stále větší měrou budou vytvářet své vlastní politiky a tady vidíme čísla o růstu za jednotlivé členské státy minulosti. Je to, je to hezké jak ta čísla rostou eh, až do roku 2006 pro, pro členské státy, které vstoupily později a dvě, dva, dva nejnovější členové EU, tak eh, těm se podařilo zajistit vyšší růstová čísla. Já si myslím, že Evropa eh, vždy má prospěch ze společného postupu a Eh, důvěryhodnost pro investory, která eh, by harmonizovaně vypadala podobně v Evropě, to je velice důležité. Klíčové pro konkurenceschopnost Evropy, abychom rozvíjeli eh, klimatickou energetickou politiku na evropské úrovni a tak si zachovali také konkurenční výhodu v Evropě. Já už mám asi, už jsem asi o minutu překročil čas, takže já to velice rychle schrnu. Znepokojení ohledně úniku uhlíku, to bylo velice Eh, pečlivě vyhodnoceno a řešeno v roce 2008. Já myslím, že eh, skutečně otázka úniku tady nesouvisí s naší možností dosahovat klimatických cílů. Čelíme mezinárodní konkurence a to je zdravé. Já si myslím, že bez mezinárodní eh, konkurence bychom například v Německu nezlepšili fotovoltaické technologie. Ale zároveň je třeba podporovat konkurenční prostředí a mít jistotu, že máme obdobné Eh, prostředí, jaké funguje mezinárodně. V evropském kontextu, pokud oznámíme nějakou plánu, tak to nemá stejné dopady, stejnou věrhodnost, jako když něco oznámí čínská vláda. Čili je potřeba posílit věrhodnost a ET si myslím, že je jeden z nejsilnějších nástrojů, které v Evropě máme. Eh, zeměna po té analýze, po tom přeskum, co jsme provedli, v to věřím a pokud to budeme rozvíjet na evropské úrovni, tak si myslím, že skutečně můžeme eh, řešit potřeby hospodářského růstu a zároveň boje proti klimatickým změnám. Děkuji panu Neuhofovi za jeho příspěvek, který se týkal uniku uhlíku. Já jsem se podívala doprava, tam již je pan Nicholson, který to který téměř jak nedočkavosti ani už nedokázal klidně sedět, takže já mu hned předám slovo. Doufám, že, že budeme mít po jeho příspěvku zajímavou diskuzi. Děkuji. Než budu hovořit o energeticky náročných sektorech, chtěl bych se vrátit k tomu, co eh, mm, zde zmínil pan Karsten Neuhoff. Eh, já eh, nesouhlasím ohledně té velikosti hrozby konkurence. Já pracuji pro energeticky náročné sektory ve Velké Británii. Jedná se o chemické a plynárenské závody všechny z nich mají mezinárodního vlastníka a do určité míry jsou vystaveny mezinárodní konkurenci na hranicích Evropy a za hranicemi Evropy v mnoha oblastech. A musím zdůraznit, že ta, ta konkurenční hrozba nespočívá jen v tom, zda evropský průmysl může konkurovat těm, kdo nám importují na trh, ale také ohledně exportu. V tom musí být také eh, konkurenceschopní mimo náš trh a potřebujeme prostředky k tomu, například jak se hovoří o různých přizpůsobeních daňových opatření. A so, si nesouhlasím s tím, co se hovoří o tom e, cíli 20%, 20 na rok 2020. Můžeme toho litovat, že ten mezinárodní kontext nám nepomohl. Nyní víme, že žádná rozvinutá ekonomika není připravena přinutit mimo Evropu k takovýmto cílům. Přinutit svůj průmysl mimo Evropu k takovýmto cílům. Teď už to víme. Žádná eh, rozvojová země nebo ekonomika není připravena přijmout závazné cíly. Ano, když se hovoří o tom, že Čína může eh, zvyšovat eh, svou efektivnost o 8, 9, 10 ano. Proč ne, ale nemají tyto závazné cíle. A také hluboce nesouhlasíme s argumentem některých evropských politiků, že čím ambicioznějších cíle máme, tak tím pro nás budou přijatelnější. Je to přesně naopak. Určitě je pravda, že od, uhlík, od uhlíkování menší ekonomiky stojí méně než od uhlíkování velké ekonomie. A protože se eh, ekonomika hospodářství Evropské unie eh, zmenšila, snížila, tak nepochybně se bude jednat i o menší emise. To je logický eh, výsledek. Pokud se tedy eh, ekonomika úplně eh, srazí, tak, tak, nám, tak dojdeme k naprosté dekarbonizaci. Ale to znamená pravý opak toho, co, se přáli, co jsme si přáli. Vidíme například, že v některých odvětvích se obětuje poptávka po uhlíku díky eh, systému eh, distribuce eh, povolenek. Průmyslová odvětví některá zažila snížení o 30 nebo 40 Samozřejmě, že měli snížení i emisí CO2, ale mohl docházet v takové situaci ke kolapsům. A já teď samozřejmě nechci ospravedlňovat nadbytečné povolenky. Ale e, trh nám teď jen ukazuje, že dosahujeme nechtěně těch dekarbonizačních cílů. Není to tedy zvyšováním e, e, efektivity nebo efektivnosti a mm, šetření CO2, ale tím, že se snižuje objem ekonomiky. Je třeba zvažovat také Eh, abychom měli investice do eh, různých sektorů, eh, jak budeme chtít dodávat energii na trh, za to tedy budou například nukleární elektrárny či elektrárny a zda materiály, které budeme nakupovat, budou pocházet z Evropy nebo z jiných států. Nejedná se jen o cenu povolenek v celém systému, ale o celou zátěž klimatické politiky, tedy zdanění, systém ETS, přímé náklady pro e, výrobce a nepřímé e, náklady, které jsou způsobeny e, vysokou cenou energie, elektrické energie. Takže to nejde o to například mm, o produkci plynu a souvislosti CO2, protože tam je produkce CO2 nízká. Jak nám bylo vysvětleno, výrobci elektřiny mm, došli na 100% stropu eh, emisí CO2. A kromě toho eh, tu jsou ještě eh, dotace na obnovitelné zdroje. Proto tedy máme tak, tak finančně náročné obnovitelné zdroje a je, to má negativní dopad na možné investice. Tato politika sama o sobě a v tomto případě tedy zaměření na tvrdší cíle pro emise roku 2020 je cíl, který může být fatální pro průmysl a to se může stát. Například, kdy vás někdo střelí, tak vám, eh, vás může zabít jedna jeden jediný eh, brok, anebo také nemusí. Ale když těch broků bude opravdu hodně, když to budou daně a eh, další typy eh, dotací do obnovitelných zdrojů a další faktory, tak to bude mnoho psů, zajícova smrt je zapotřebí, abychom tímto balíčkem nezlikvidovali průmysl například v ocelářském průmyslu a v dalších eh, jsou zde velké obavy ohledně toho, jak se bude vyvíjet situace dál. A eh, proto by bylo třeba, aby se tyto věci vyřešily. Za druhé je to otázka kompenzací pro eh, odvětví, která potřebují hodně elektrické energie. Je to například pro elektrické mm, ocelářské pece, o kterých se hovořilo. To jsou navíc druhy průmyslových odvětví, která, která musí exportovat. Také tu je eh, cena eh, těch ehm, obnovitelných zdrojů a eh, například ohledně větrných elektráren musíme říci, že je to nespolehlivý zdroj. A pokud se podíváme na odhady britské vlády, tak může dojít k 60 a 70 nárůstu ceny elektřiny pro průmyslové podniky do roku 2020, což bude e, částečně e, způsobeno tou dekarbonizací. E, my chceme umožnit trhu co možná největší flexibilitu v reakci na cenu uhlíku, tak, aby mohlo toto vyřešit a aby ta cena dopadla na spotřebitele. Musíme tedy předejít nadbytečným nebo nadměrným eh, nákladům. Nebudu se zabývat hlubšími detaily, ale chtěl bych eh, říci, že je třeba vyřešit problémy pro eh, exportéry. Průmysl potenciálně může zvládnout vysokou cenu uhlíku, když budeme mít levnější obnovitelné zdroje ale tento systém povolenek může fungovat jen, když bude správně fungovat trh s nimi. Eh, nesmíme nechat podkopat eh, tento eh, trh tím, že změníme pravidla po té, co už byla jeho činnost zahájila. Kdo bude obchodovat za takovýchto podmínek? když bude vědět, že politicky může být zmanipulováno pravidlo, ať už tím či o ním směrem, to může trh zničit a e, takováto myšlenka je velice nebezpečná. Může to zdiskreditovat celou tuto koncepci. A to by byla škoda, protože Evropa v tomto byla skutečným vůdcem. Abych to uzavřel, je tu test, který otestoval tedy um, obrava názory na um, únik uhlíku za prvé straně, na prvé straně jako eh, produkce v EU, na druhé straně jako spotřeba ze strany eh, spotřebitelů v EU. Evropa a evropské země eh, spojují emise se spotřebou, ale dovoz se zvyšoval od roku 1990, takže my nedekarbonizujeme ekonomiku, my distribuujeme toto břemeno. Takže se jedná o skutečně globální otázku, která souvisí tedy s klimatickými otázkami a musíme se takto na ní dívat. A už skutečně poslední poznámku. Nesouhlasím eh, s paní Konik Hedegarden a pane Tigrma pravdu ohledně toho, že eh, jít na 20 eh, by mělo negativní dopad, protože by nedošlo k dekarbonizaci, ale k deindustrializaci Evropské unie. Děkuji, to bylo velice, to byl velice pěkný závěr. To si, myslím, nikdo z nás nepřeje, aby v Evropě došlo k deindustrializaci. Velice se mi líbilo, jak jste ukázal, že někdy je prostě důležité, důležitý celý soubor rozmanitých opatření, Dobře víte, zde jsou zastoupení zástupci členských států a dobře také víme, že když se něco rozhodne v Bruselu, tak pak se to ještě implementuje na národní úrovni a toto je třeba koordinovat. Jasně to také ukázalo, že nástroje, které má k dispozici EU, že tedy ETS je druhé nejlepší řešení, protože Oblast daní je na národní úrovni a to by mělo být také tematizováno ve zprávě, totiž je zde potřeba lepší koordinace. Myslím si, že tento panel byl velice zajímavý a o slovo se již hlásí Lena Ek. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda poblahopřála, poděkovala našim zaměstnancům a eh, členům našeho výboru, kteří zorganizovali toto slyšení. Já myslím, že to je jedno z nejpřínosnějších slyšení, které jsem zaznamenala za svých sedm let v parlamentu. A chci poděkovat našim řečníkům, Eh, za jejich detailní vystoupení. Velice obsažná informace. Eh, vidím, že tady je přítomno mnoho eh, poslanců a, a lidí ze sekretariátu politických skupin. Vidím, že si pečlivě dělají poznámky celé dopoledne takže doufám, že budete mít pocit, že stálo za to sem přijet. Tady v Evropském parlamentu nyní řešíme velice důležitá témata, a budeme se snažit dobrat takových kompromisů, aby ta rozhodnutí byla konstruktivní. K cenám elektřiny energetické účinnosti či úspornosti. Já eh, se už sedm let setkám se zástupci evropského průmyslu velmi intenzivně a pro mne je vždy překvapivé zjistit, že energeticky náročná odvětví jsou jednou skupinou, která jsou tou skupinou, která využívá nové technologie a využívá možnosti pro snižování e, náročnosti na energetické náročnosti a spotřeby elektřiny ve prospěch e, jak majitelů, tak zaměstnanců a celé společnosti. Zatímco na druhé straně máme celou řadu výrobních závodů, které zatím tyto možnosti odmítají, nevyužívají, neinvestují do uh, energeticky úsporných technologií. Já si myslím, že to jsou peníze, které jsou velice snadno, které si můžete snadno vydělat, snadno eh, vám přinesou zisk. Eh, tak jako jsme se bavili o energeticky náročném eh, ocelářství, existují obrovské rozdíly v Evropě a celosvětové jsou ty rozdíly ještě hlubší. A Myslím si, že eh, za pomoci takových těch eh, řídicích orientačních nástrojů, které máme k dispozici, protože usilujeme o konkurenceschopnost a trvalé udržitelný růst, to si myslím, že platí alespoň pro eh, orientace na prosté většiny europoslanců. Já si myslím, že strategie, které jsou blízké trhu, fungují nejlépe a proto také režim ETS se tak osvědčuje protože nejlepších výsledků dosahujete, eh, pokud eh, ve svých orientačních nástrojích eh, zůstáváte blízko trhu. Ale abych nedržovala, že naše tlumočníci musí ve 12 odejít, že? Tak vám všem děkuji za vaše příspěvky a také vím, že celá řada, celá řada lidí sleduje tuto diskusi na webu. A já doufám, že Eh, budeme moci také pracovat s vašimi prezentacemi, že eh, laskavě eh, dovolíte, abychom je předali i kolegům. Děkuji, pane předsedo, za toto dnešní dopolední slyšení. Ano, děkuji mnohokrát. Já se omlouvám, asi, je to hodně, hodně najednou a vy se snažíte, aby ta diskuse včas skončila. Samozřejmě jde o jedno z klíčových témat, toto téma vystupňování našich snah v oblasti klimatu. A já bych se rád dotázal, nebo poprosil pana Neuhoff, aby zareagoval na pana Nikolas, Nakulsana a na to, co tvrdil o kumulativní zátěži, protože to je vlastně jeden z hlavních argumentů, se kterými vystoupil pan Nikolson, pokud je o zdanění obnovitelné zdroje energie. A zároveň bych rád požádal pana Nikolsna, aby se vyslovil také ke kumulativním výhodám, eh, ze kterých eh, mohl těžit průmysl, protože ty eh, bezplatné povolenky v první a druhé fáze a zisky, které se přineslo bez jakéhokoliv úsilí, eh, veškeré studie poukazují na tyto zisky, to byste nezmiňoval. A dále potom v další fázi opět se chystá řada bezplatných povolenek pro právě ta náročná odvětví. Jsou to tady bezplatné dovolenky, to znamená, to je něco, co průmysl dostane eh, bezplatně zadarma a kromě toho eh, pravidla pro státní podporu, jaké součástí klimatického balíčku. Pokud o vysoké ceny elektřiny, tak eh, komise a další pracují také na pravidlech pro státní podporu, taky bychom měli jistotu, že i v této věci našemu promyslu pomáháme. Vy jste říkal, že některé eh, výhody jsou eh, prostě realitou, ale že ta kumulativní, ta kumulativní zátěž to je vlastně taková brokovnice nebo taková prostě pistole, ze které střílíme po našem průmyslu já mohu souhlasit s částí vaší analýzy, ale pokud na druhou stranu to stavíte tak, že e, některé věci ty jsou prostě samozřejmost, výhody jsou samozřejmost a ty nevýhody to, že tady zabijíme svůj průmysl, tak to si myslím, že je trošku nevyvážené. Takže bych vás poprosila, abyste se zaměřil i na ty kumulativní výhody, eh, které také existují a vy jste je bohužel nezmiňoval. O slovo se již nikdo nehlásí a tak bych poprosil oba dva panelisty, aby nám zodpověděli otázky. Thank you. Um, I, I... Děkuji. Eh, důvod, proč jsem nezmiňoval kumulativní výhody eh, zvyšování nákladu pro evropský průmysl, je asi ten, že průmysl to tak úplně zřetelně nevidí. Je pravda, že zde byl potenciál eh, snadných zisků bez jakékoliv snahy, zejména v energetice. A my jsme to v první fázi ETS eh, e výrazně kritizovali. Bezplatné povolenky byly Eh, alokován, byl rozdělený a bylo to nesmyslné. Všichni věděli, že energetika je právě ten sektor, který může přenést veškeré své náklady na spotřebitele. A přitom tyto eh, zisky bez jakékoliv snahy eh, dostali právě výrobci elektřiny, kteří se pak ještě znovu stejně spoplatnili vůči spotřebiteli. Já bych spíše pak tady horoval, respektive může tady potom dojít k tomu, že budou nedostatečně alokované povolenky do budoucna. Naopak energeticky eh, energeticky eh, náročná odvětví a eh, spotřeb, odvětví spotřebního průmyslu by jistě neměla získávat bezplatně nějaký zisk. To je nesmyslné. Nicméně pokud po nějaké období eh, povolenky a pokud se výroba výrazně sníží, například kvůli recesi, tak to znamená, že těch povolenek bylo e, přiděleno více, než bylo potřeba. Naopak, kdyby evropské hospodářství bývalo rostlo rychleji, tak naopak by zase ty povolenky bývaly nestačily. To je prostě obchodní riziko, které se s tímto režimem pojí. Zmiňovali jste, zmiňovala jste také pravidla pro státní podporu. Já si myslím, že to je velice zajímavá oblast a já jsem rád, že komise a další pracují na řešení v této oblasti, eh, na podpoře pro energetické náročné odvětví, ale skutečně to přichází pozdě. Jaké si myslíte, že to je působit v mezinárodním obchodním prostředí, snažit se přilákat investice do Evropy nebo do jiné části světa, pokud eh, pokud čelíte to rizikovému faktoru, eh, protože třetí fáze není zrovna daleko. Eh, hovoříte o kapitálově náročných, eh, tady jde o kapitálově náročná odvětví, kde eh, ty investice jsou dlouhodobé. Ale jak bez dostatečných záruk, s takovouto nejistotou, přilákáme investice? Proto ty investice se odchylují jinam. Ne proto, že bychom měli jistotu, že budeme nekonkurenceschopní, ale protože nemáme jistotu, že budeme konkurenceschopní. A to je téma, které nemůžeme opomíjet, nemůžeme dále vyčkávat. Reakce průmyslu na nejistotu jsou eh, nulové investice, přesun těch investic jinam. Takže byl bych rád, kdybych mohl rozvést téma kumulativních výhod dále, ale musím říct, že z, perspektivy průmyslu vypadají ty kumulativní výhody jako dosti nepatrné. Já úplně souhlasím s tím, že pokud panuje nejistota, tak investice nepřijdou. A pokud nebudeme mít zaveden robustní rámec, a jasný výhled do budoucna, tak přetrvává výrazná nejistota. Nesouhlasil bych s vlastním předchozím eh, tvrzením, že zpřísnění cíle by bylo náročné pro účastníky, tedy každý, kdo investuje do nízkohlíkových příležitostí, eh, eh, na tom bude lépe, když se zpřísní cíle, čili pro ten typ investic, který v Evropě potřebujeme, by to zpřísnění cílů bylo dobré. K tomu, co jste říkal vy, já to až tak nevnímám, skoro vůbec to tak nevnímám. Řekla bych, že veškeré režimy podpory obnovitelných paliv mají výjimky pro energeticky náročné uživatele. A pokud jde o e, environmentální daně, například Německo, kogenerace, e, poplatky e, kogenerace, tam jsou e, výjimky pro energeticky náročné uživatele, čili ta kumulativní zátěž podle mého neexistuje. A to vám mohu doložit na mnoha příkladech. Dále, pokud jde o o to, aby průmysl pohlížel více do budoucna. To souhlasím, že proto potřebujeme mít stanovenou cenu uhlíku, cenu CO2. Naše studie ukazují, že napříč evropským průmyslem eh, na doba návratnosti, eh, kterou počítaly podniky, nebo počítají podniky u opatření v oblasti energetické účinnosti, je čtyři roky. Eh, to do jisté míry může být podnikem vnímáno jako riziko, ale myslím si, že čtyřleté období národnosti je zcela vhodné z hlediska evropských cílů. Hovořil jste také o energetické náročnosti dovozu a sledovat, zda tady nedochází k únikům. Pokud provádíme špatnou promyslovou politiku v Evropě a nezajišťujeme inovativní prostředí, tak se sníží výroba v Evropě a bude se více dovážet. To nějak nesouvisí s klimatickou politikou, to souvisí s, nevhodnou, s nevhodně nastavenými pobítkami pro inovace v Evropě. A domnívám se, že politika, kde podkopáváme, podrýváme nástroje, kterými disponujeme pro podporu inovací a neposuneme jasnost, tak to je situace, která převodí eh, více dovozů energeticky náročných eh, produktů. A teď se vracím k zastřešující vizi. Proč vůbec potřebujeme ETS? Eh, nebo zda by stačily vnitrostátní národní režimy? Co nám eh, ukázaly podniky a řekly podniky, je, že eh, by, rád, by rády měly nastavenou určitou jasnou trajektorii do budoucna, jasnou představu pro do budoucna a že ta trajektorie musí být důvěryhodná. ETS má hezký mechanismus pro eh, převod pro přenos na stanovení ceny uhlíku do budoucna. Myslím si, že musíme mít pokrytou Evropu, protože většina podniků, s kterými jsme hovořili, má zájem právě tento evropský režim. Pokud bychom měli pouze národní politiky, tak eh, možná by to bylo relevantní u velkých zemí, jako je Německo, a nevím, do jaké míry eh, by to bylo relevantní u, eh, u jiných evropských zemí, nebo do jaké míry by to vůbec to země zajímalo. Mám poslední otázku. Totiž chtěl bych dát ještě slovo komisi, ale poprosil bych o stručnost. Děkuji, Stefan Frahoten. Mám krátký dotaz na pana Nikolsna, který se týká jeho poznámky o e, zemi, která je ladem. A to je všechno důležité. E, komise už také přišla s těmito myšlenkami, že je zapotřebí do roku 2013 rozhodnout, abychom nevytvořili nejistotu, že postup musí být ponenáhlý a také jsme navrhovali, že je třeba e, umožnit také obční e, možnost eh, pro povolenky. Máme tu určité odhady pro cenu uhlíku. U energeticky náročných eh, odvětví by to znamenalo na jedné straně volné povolenky od roku 2013, což je velká většina eh, povolené, které by narostly v hodnotě. A já teď nevím, jestli nám na to můžete zareagovat. Um, I, I'm astonished by that question. Tato otázka mne překvapuje. Myšlenka, že průmysl by měl mít radost, protože nebudou eh, platit za to, co má větší cenu, ale pak budou platit eh, vyšší cenu eh, za něco jiného, si nemyslím, že by byl vhodný, protože přesně to podkopává důvěru v trhu. To je politicky vytvořený trh a bude docházet k postupné manipulaci s cenou. A právě o tom jsem hovořil, ta kritika, bohužel, u obchodování s povolenkami, což je tedy eh, ekonomicky nepříliš zdaná kritika, je ta otázka správné ceny, eh, protože se nejedná o to, aby byla stanovena nějaká cena nebo eh, cena, která bude atraktivní pro určité podniky. Jde o to, abychom dosáhli určitých emisí, určité úrovně emisí. Eh, možná eh, některým podnikům by se líbilo získat takovou nějakou eh, ekonomickou výhodu, ale já nepřijímám myšlenku, aby toto bylo takto přijímáno, protože mm, celkový výsledek škodí. Někteří z nás po léta podporovali mezinárodní obchodování s emisemi, tak aby to určité ekonomické bloky mohly přijmout ale tento způsob, myslím, že hluboce podkopává eh, celé schéma, celý tento systém obchodování a to tím, že se manipuluje s cenou. Ja, wir kommen. A nyní se dostáváme ke konci našeho slyšení. Myslím si, že jsme měli velice zajímavé diskuze dnes dopoledne. Jak říkala paní Lena Ek, byla to velice široká, obsáhlá diskuze. Ukázalo to, že diskuse se netočí pouze okolo toho, zda chceme zůstat u těch 20%, či jít na 30%, nebo zase shodneme na nějakém střední hodnotě. Tak jednostraná ta diskuze není, je to diskuze, která má celou řadu aspektů. Je to mnohovrstevná diskuze, protože máme mnohovrstevný průmysl v Evropě a také proto, že se musíme snažit jít i nadále cestou ochrany klimatu. A také proto, protože neseme odpovědnost. My, kteří jsme byli zvoleni do tohoto parlamentu, máme odpovědnost v tom smyslu, že je třeba, abychom i nadále zajistili pracovní místa, abychom si udrželi prosperitu a práci pro lidi. A máme také Eh, odpovědnost vůči celé planetě, protože jsme poslanci Evropské unie, tak máme samozřejmě také odpovědnost za Evropu. Za emise, které emitujeme zde v Evropě, neseme přímou odpovědnost my. Této odpovědnosti musíme dostat a to bude velká výzva v příštích týdnech, měsících. My jsme, jakožto ITRE, eh, vědomě si zvolili eh, tento den tak, abychom měli možnost poznatky, které jsme dnes získali, zapracovat do našich pozměňovacích návrhů. Já děkuji kolegům, kteří dnes byli přítomni, děkuji rovněž vám, veškerým panelistům, že jste dnes přišli mezi nás a informovali jste nás. I když v krátkém čase o tom, co vy, jakožto odborníci, nám radíte abychom učinili a jak dobře víte, většinou se pravda nachází vždy někde uprostřed a ještě bych chtěl ještě jednou mnohokrát poděkovat pracovníkům sekretariátu a také tlumočníkům. Já dobře vím, kolik práce to dá, než se zorganizuje takovéto slyšení, ale myslím si, že ta práce se rozhodně vyplatila, takže děkuji všem, kteří dnes přišli mezi nás, ale také děkuji všem, kteří sledovali naše diskuse na internetu, protože je to velké množství lidí a parlament umožňuje občanům, aby sledovali takovéto diskuze, dokonce s tlumočením, to je, myslím, výtečná věc. V příštích týdnech a měsících nás nečeká lehká práce, já jsem stínový zpravodaj, pan Eichhout je zpravodajem ve výrobu Envy, on bude muset nějakým způsobem sladit ve které ty, veškeré ty podněty a jak bylo řečeno již včera na Envy, nějakým způsobem to uzavřít a já chci říct, že zpráva, kterou potom budeme přijímat, schvalovat v červnu, bude o to hodnotnější, o co lépe se nám podaří získat většinu. Pokud to bude pouze těsná většina, ať již to bude pro proti, tak eh, nám to mnoho nepomůže, protože my chceme, jakožto Evropský parlament, vysnat jasný, silný signál a proto je důležité, aby naše zpráva získala podporu co nejvíce možného největšího počtu lidí. Uh, aby se všichni eh, snažili v tomto smyslu. A ještě jednou tedy mnohokrát děkuji všem, kteří jste přišli mezi nás a přeji vám šťastnou cestu domů.